Kolegové, dámy a pánové, prosím, posaďte se a učiště se. Děkuji vám předem, protože zde přivítáme paní eh, místopředsedkyni komise, paní komisařku Redingovou, která bude hovořit k bodu číslo 6, což je výměna názorů o prioritách na poli justice. A opět zde rád vítám paní komisařku Redingovou na pravidelné výměně názorů o e, prioritách a mm, politikách v této oblasti a za minulé, v minulých týdnech eh, se objevila celá řada důležitých záležitostí a určitě bude ochotná s námi hovořit o vztazích mezi EU a Spojenými státy a třetími zeměmi, ale především z USA pro účely orgánů činných trestním řízení. V posledních týdnech eh, jsme s velkými obavami sledovali vývoj jejich programu PRISM, tedy programu bezpečnostních složek USA, které mají dopad na i naše jednání, tedy na ministerské, mělo to vliv na ministerské jednání, které se konalo 13. a 14. června. Velice rádi o tom budeme zde diskutovat s vámi, určitě někteří kolegové v sále mají o to obrovský zájem, poněvadž působí v delegaci EP pro vztahy s USA, tím myslím především kolegu Ehlera. Ale nejprve si vyslechneme paní komisařku a poté zahájíme diskusi. Jsem si jist, že paní komisařka je si dobře vědomá toho, jak nám celá tato tematika, celá mm, tato, tem, Eh, celá tato tematika zajímá parlament, protože my zastupujeme 500 milionů evropských občanů, kteří skutečně velice eh, oprávněně žádají informace o tom, co se děje, jak je to s těmi eh, soukromými jejich komunikacemi, s ochranou soukromí a co lze očekávat od příslušných orgánů v mm, aby je ochránili. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, eh, jsem potěšená, že jsem zde opět eh, na našem strukturovaném dialogu, který nám umožňuje si říci, jaká je mm, inventura, jak je stav celé té agendy justice vnitro, že se nám hodně podařilo udělat a určitě i ještě nám ještě určitě v tomto funkčním období dokončíme celou řadu věcí. Dovolte, abych zdůraznila směrnici o přístupu k advokátovi, o které budete hlasovat a také chci poblahopřát paní Antonesku, zpravodajce, protože mm, za ní je velice důležitá práce a děkuji i stínovým zpravodajům, kterým se podařilo eh, přijmout velice ambiciozní eh, směrnici o jednom ze základních procesních práv, která jsou velice důležitá pro naše občany. Jak jsem přislíbila, tak nadále budeme pracovat na procesních právech, na bezplatné právní pomoci a o takzvaných zranitelných kategoriích podezřelých osob to je také na našem programu, a také i máme návrh, který se týká prezumpce neviny. A samozřejmě nemůžeme usnout na Vavřínech, budeme pokračovat. A ráda bych propojila toto i s balíčkem, který se týká obětí, tedy poškozených, a o tom jste hlasovali vy i rada, což je velký krok vpřed nyní již se to stalo legislativním aktem a čeká nás implementační období. Rovněž také i máme eh, na stole návrhy eh, hmotného trestního práva na ochranu našich hodnot, našich statků, tak aby eh, zde závažná trestná činnost se tedy definovala, trestně stíhala, jde o hm, podvodech na finančních zájmech, jde o padělání eura, protože to, jsou, to je typ trestné činnosti, který nezná hranic a samozřejmě potom se peníze daňových poplatníků kvůli této trestné činnosti dostanou do těch špatných kapes. Na ne, poslední radě justice, tak toto bylo přijato. I ma, jsme přijali základní přístup e, směrnice na ochranu finančních zájmů prostřednictvím trestního práva Doufám, že Evropský parlament eh, udělá svou práci tak, jak má. Pokud vím, mm, eh, zde vy teď eh, opět diskutujete o tom původním ambiciozním návrhu komise. A také i vítám mm, i vaši iniciativu, co se týče směrnice na ochranu eura, to, že to projednáte velice urychleně, je to totiž priorita i litevského předsednictví a já doufám, že dohoda je možná do konce roku. Skutečně toto zdůrazňuji, poněvadž jakékoliv průtahy v této věci to bude jenom nahrávat zločincům. A aby tato kapitola byla kompletní, tak v létě komise předloží návrh eh, o vytvoření úřadu evropského prokurátora, který bude odpovědný za vyšetřování, trestní stíhání a eh, obžaloby eh, osob, které poškozují za majetek EU. To je v podstatě jenom realizace příslušného článku Eh, Lisabonské smlouvy. Tento prokurátor se zaměří především na ochranu finančních zájmů Unie i eh, plánujeme tedy integrovaný, ale i přesto decentralizovaný systém. Evropský prokurátor bude pracovat s evropskými delegovanými, tedy pověřenými prokurátory v členských státech a eh, tento úřad bude mít autonomní vyšetřovací pravomoci a samozřejmě to bude znamenat i určité pojistky, aby skutečně tento úřad byl nezávislý, nezávislý na eh, orgánech EU a i národních orgánech, což eh, je důležité pro jeho legitimitu a důvěryhodnost. Zároveň ale musí eh, být zodpovědný, musí skládat účty, to znamená parlament a rada budou moci tedy se vyjadřovat k výkonnosti tohoto úřadu, také musí být pod striktní soudní kontrolou a musíme eh, zde aplikovat eh, velice striktní procesní záruky. V tom jsou naše základní pravidla jasná a eh, stejná pravidla tedy musí platit i pro úřad Evropského prokurátora. Struktura bude velice odlehčená a zároveň budeme reformovat Eurojust to je také zakotveno ve smlouvě, tak abychom nastolili nový vztah s úřadem Evropského prokurátora, tak aby Evropský parlament mohl vyhodnocovat jeho e, činnost, abychom snížili administrativní zátěž, aby skutečně se mohl zaměřit na klíčové úkoly. Eurojust je úspěšným orgánem a bude nutné tedy i vylepšit e, tento úřad. Protidrogová politika plánuji, že v létě předložím legislativní návrh, abychom eh, mohli tedy efektivněji vystupovat proti novým psychotropním látkám. A nyní základní práva a boj eh, proti diskriminaci. Komise nadále pracuje na eh, integraci Romů v Evropě. Příští týden přijmeme druhou zprávu o pokroku, o tom, jak členské státy implementují své vlastní strategie integraci Romů eh, v kontextu tedy evropského rámce. Zároveň také i předložíme návrh doporučení Rady o začlenování Romů. Eh, Jehož cílem jsou dvě věci. Za prvé Eh, posílit ty čtyři pilíře, to znamená přístup k vzdělání, zaměstnanost, bydlení a zdravotnictví. A za druhé je třeba eh, řešit horizontální otázky jako situace dětí, žen, přeshraniční spolupráce. Naším cílem je posílit efektivitu práce, činnosti, která již byla odvedena v členských státech. Evropská platforma pro začlenování Romů proběhne 27. června a tato platforma se zaměří na děti a mládež. Zástupci občanské společnosti, romských eh, komunit a i členských států, všichni budou přizváni a ve eh, vaší instituci bude, v instituci bude zastupovat kolegyně Joroka. A i komise vydala zprávu o aplikaci Evropské listiny základních práv. Zde máte zprávu za rok 2012, která samozřejmě pokrývá vývoj v roce 2012. E, e, tato e, systematická aplikace této listiny znamená i politickou kontrolu, tak aby skutečně se vědělo, jak jaký dopad mají naše iniciativy na stav základních práv. Tento rok se budeme zaměřovat na implementaci listin, listiny v členských státech. Zde se děje něco zajímavého, poněvadž eh, národní soudy více a více podávají eh, předběžné otázky eh, Evropskému soudnímu dvoru. Vlastně poprvé zde vidíme, že se vyvíjí národní judikatury o aplikaci charty listiny základních práv, takže vidíte, že zde vzniká určité povědomí o tom, že tato listina existuje, již i soudci v našich, u našich eh, vnitrostátních soudů si to začali uvědomovat, což je povzbudivý vývoj, jakožto společenství práva tak samozřejmě my hodně spoleháme na činnost národních soudců, ale pouze tehdy, až národní soudci budou plnit své eh, činnosti, úkoly, které vyplývají z ochrany práv občanů, tak jak zakotveno v listě, tak pouze potom veškerá jejich práva budou řádně garantována a bude to znamenat i eh, Eh, rovnou aplikaci, stejnou aplikaci základních práv ve všech členských státech a stejnou aplikaci evropského práva pro všechny. Přesně jak víte, komise přijala mm, eh, první scoreboard, eh, který se týká stavu justice a váš výbor na to zareagoval velice pozitivně, což kvituji s uspokojením a vím, že i parlament k tomuto vydá zprávu tato eh, taková syntetická tabulka scoreboard, to je vlastně takové, takový nástroj, který se inspiroval evropským semestrem, kdy ve součinnosti s členskými státy vypracováváme údaje, statistiky o fungování systému justice v členských státech a komise rovněž, jak také víte, 29. května přijala návrh eh, mm, takzvaných konkrétních doporučení pro členské státy a tam 10 eh, členských států bylo Cílem těchto doporučení, doporučili jsme jim, aby zlepšili své systémy soudnictví a justice, takže to nám ukazuje, jak skutečně ty národní systémy a jejich efektivita jsou prioritou takzvaného evropského semestru a všichni musíme být spokojeni, že to tomu tak je, poněvadž to je velký krok směrem, který si vždycky tento parlament přál. Vím, že jste dnes dopoledne odhlasovali zprávu pana Tavareše a vím, že se zamyslí, zamýšlíte nad tím, jak nejlépe ochránit eh, právní stát, princip právního státu v EU, což je základní otázka pro Unii. A proto je tak důležité, aby všechny evropské instituce a všechny členské státy eh, vedly v této věci konstruktivní dialog a nezapomínejme na, eh, eh, na eh, projev o stavu Unie pana Barosa ze září, který apeloval na přijetí lepších nástrojů. A komise začala se nad tím zamýšlet a Rada pro justici 6. června přijala závěry, kde apeluje na komisi, aby v roce 2013 zahájila proces takzvaného inkluzivního dialogu a diskuze na toto téma a e, i e, doporučení ze zprávy Tavareš jsou důležitým příspěvkem právě k tomuto procesu. Ještě bych vám chtěla říci, že komise bude v této činnosti pokračovat. E, I jsme připravili na toto téma seminář na konci srpna a také i v listopadu e, e, i e, bude se konat konference na vysoké úrovni Les Assises de la Justice, které se zúčastní justiční hodnostáři, politici, funkcionáři tedy z soudnictví, justice a budou hovořit o stavu justice v EU a já jsem také na tuto akci pozvala i vašeho předsedu je nezbytné, abychom společně se zamysleli nad eh, prostorem spravedlnosti v Evropě, tak abychom splňovali očekávání našich občanů. A teď dovolte, abych zmínila ochranu údajů, poněvadž pokud jde o základní práva, tak eh, je, eh, aby reforma ochrany osobních údajů byla správně nastavena, to je velká výzva dnešní éry. A jeden z nejdůležitějších aktů, kterými se zabývá teď parlament, eh, se právě tohoto týká. A jak je to důležité téma, to i se osvětlilo teď eh, mm, v kontextu mm, eh, režimu PRISM, kde si uvědomujeme, že Ochrana osobních údajů není žádný luxus, ale je to základní právo. Ukazuje se nám, že pouze silná pravidla, striktní pravidla na ochranu osobi, osobních údajů, pouze to posílí důvěru evropských občanů a budou věřit, že skutečně jsou chráněni. V reakci na eh, nedá v neinformace zveřejněné o programu PRISM, tak 10. června jsem položila celou řadu vážných otázek amerických úřadů, a to v dopise eh, Eric Holdrovi, ministrovi spravedlnosti. Ještě jsem nedostala žádnou písemnou odpověď na tento dopis, ale Hovořila jsem s Erikem Holdrem osobně, tet a tet, na ministerském zasedání v Dublinu a tam opět jsem vyjádřila, jaké velké obavy máme z dopadu případu PRISM právě na základní práva evropských občanů a požádala jsem o vysvětlení. Rovněž jsem i vznesla otázku různé úrovně ochrany Eh, osobních údajů, mm, tak jak se to aplikuje tedy na straně jedné na americké občany a na druhé straně na evropské občany. Také jsem i požádala otázku, eh, která padla již několikrát i zde v sále a ta se týká eh, zákona ta se týká toho, že eh, podniky, které mají sídlo v Evropě, tak eh, musí tedy eh, respektovat ten jejich zákon, protože oni sedí na dvou židlích. Musí respektovat americký zákon a i evropský. A, takže já jsem to řekla jasně Erikovi Hodrovi, že je velice důležité, aby stávající mechanismy, jako, M, jako tedy jsou smlouvy o vzájemné právní pomoci, aby ty se aplikovaly a ne nějaké podobné akce, které by byly v podstatě ve světle evropského práva kompletně nelegální. A takže, abych to teď zkrátila, Erik Holder a já, my jsme se dohodli, že vytvoříme transatlantickou expertní skupinu, která o tom bude jednat a bude jednat o dopadech na ochranu osobních údajů evropských občanů. Také jsem opět apelovala eh, na to, že bychom se měli dohodnout eh, na té zastřešovací dohodě o ochraně eh, práv občanů a jejich osobních údajů tak aby se aplikovala stejným způsobem v eh, oblasti eh, orgánů činných trestním řízení, protože hm, samozřejmě, eh, i, protože američtí občané také musí mít alespoň stejnou ochranu jako evropští občané a to mě přivádí k takovému obecnému návrhu ochrany osobních údajů, což je důležitá součást celé té odpovědi a což nám umožní i vyřešit právní nejistotu pro ty firmy, které eh, jsou povinny nebo nuceny, aby schromažďovaly údaje o evropských občanech a které se musí rozhadovat, tedy eh, zdali tedy budou respektovat právo eh, jedné strany a přitom porušovat právo té druhé strany strany, či naopak. A zde e, je e, třeba e, i aplikovat požadavky, jako je požadavek explicitního souhlasu s takovýmto schromažováním údajů u firm, které jsou aktivní na evropském trhu. A i když tedy ty údaje evropských občanů se zpracovávají mimo EU. Já si myslím, že případ PRISM nás všechny probudil a ukázalo to všem, i zde v parlamentu, jak skutečně je naléhavé, abychom něco udělali s tímto, abychom skutečně přijali solidní legislativu v oblasti soukromého sektoru, ale i v, v, v oblasti orgánů činných trestní řízení. Jakékoliv spoždění bude nahrávat těm, kteří nechtějí posílit práva občanů v oblasti ochrany dat a na tuto notu, pane předsedo, bych ráda také eh, ocenila prohlášení celé řady poslanců ze všech stran zastoupených v tomto parlamentu. Chtěla bych na ně apelovat, požádat je, aby ten proces co nejvíce urychlili. Pane předsedo, to, co tady teď děláme, je velmi důležité, pokud se nám podaří prosadit tato pravidla pro ochranu dat, tak eh, nastavíme takový zářný příklad toho, jak má vypadat ochrana dat nejenom v Evropě, ale po celém světě. Děkuji. Děkuji za vaše prohlášení, za vaše vyjádření k relevantní záležitosti, která souvisí eh, s dialogem s USA. Je pravda, že zraky světa jsou na nás upřeny, ale zrovna tak se na nás dívají evropští občané, kteří mají obavy eh, z toho, že by mohlo dojít k obchodování s jejich osobními údaji, že tato oblast zatím není nějak regulována zákonem ať už tedy jde o evropskou legislativu či eh, jinou. Takže my jsme si vyslechli komisi, nyní eh, se rozběhne diskuze, mám přihlášeno minimálně 20 řečníků. Dnes ráno jsme tu měli eh, zástupce švédského ministerstva. A také byla bohatá diskuze, to bylo zhruba 10 vystoupení, teď už jich mám na seznamu skoro 20, takže já na vás apeluji, abyste vystupovali svižně, aby zůstali ještě čas na odpovědi ze strany paní komisařky. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, děkuji, že jste přišla. Já budu hovořit stručně, mám čtyři body a začnu eh, eh, tím programem PRISM. To, co se teď děje, to je šokující. Paní komisařko, velice správně jste připomněla, že musíme vše urychlit, eh, práci tedy na nařízení i směrnici, proto aby parlament skutečně přijal silnou pozici, ale to nebrání tomu, a bychom jasně řekli, že to dělají američané špatně. A mm, ano, ta transatlantická pracovní skupina expertů, to je dobrá věc, ale v každém případě přece musíme být pevnější, razantnější a nemůžeme uh, E, e, jen tak nechat, aby e, v podstatě schromažďovali špionážním způsobem informace o našich spoluobčanech, i když je to pro účely národní bezpečnosti. Prezident Obama vysvětluje, že to je kvůli terorismu obchodu se zbraněmi, ale každopádně tady musíme být pevní v tom a zatím není k tomu ani žádná smlouva a až já, já doufám, že ta transatlantická expertní skupina eh, bude tedy eh, pokračovat určitým tempem a já doufám, že nás budete průběžně informovat. Také mám otázku, která mě osobně leží na srdci jako řada z nás, jsem na Twitteru a já zjišťuji, že čím dál častěji na Twitteru eh, se objevují různá rasistická, homofobní, antisemitická eh, prohlášení přes stránku až tak. A jak tedy eh, jak tedy eh, jasně říci této mm, tedy webovské stránce, že takto to eh, nelze dělat, eh, že to je nepřijatelné, takováto prohlášení, protože to je flagrantní porušení základních práv. A potom, paní komisařko, v pátek v Sofii mm, se oznámí bude, bude oznámen pan Pevsky do čela mm, e, zpravodajské služby v Bulharsku a vím, že tam kolem něj byla celá řada skandálních e, různých e, informací a vím, že v, v hlavním městě kvůli tomu mm, proběhly protesty a i nejenom v hlavním městě, ale i v dalších městech Bulharska. Mm, Různé jsou tam tedy podezření z mafiánci a podobně. Dále ta platforma o Romech 26. června. Ve Francii čím dál více je podezření, která se týkají eh, Romů a hodně to je v, v Černé kronice, se to objevuje například dvě úmrtí v případě eh, zapálení mm, v jedné opuštěné továrně, kam eh, někdo hodil koktejly Molotov, zapalné lahve, takže bych chtěla vědět, mm, co hodláte dělat i proti francouzské vládě, která Romy určitě nechrání. Paní Sepa, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o čas, který máme k dispozici. Nemyslím si, že by paní eh, Redingová měla možnost vyjádřit se ke všemu, co už to bylo řečeno. A přitom některé body jsou důležité, například pokud jde o strategii v přístupu k Romům. Tady bychom měli ukázat, jak si Evropa počíná v této oblasti a pak teprve můžeme něco v tomto ohledu vyčítat třetím státům. Pokud jde o projekt PRISM a uh, ochranu dat. Já si myslím, že tady eh, diskuze rozhodně musí proběhnout. V některých diskuzích se říká, to jsme přece vždycky věděli, co mě irituje na celé věci a od roku 2009 zasedám v Evropském parlamentu a od začátku jsem říkala, že Američané jsou naši přátelé, jsou důležití partneři, musíme spolupracovat na bázi vzájemné důvěry. O tom jsem se také pokusila. Ale jestliže tito důvěryhodní partneři, eh, se kterými máme spolupracovat, si opatřují údaje o našich občanech, aniž by se namáhali o tom někoho pořádně informovat, tak mi to připadá jako velmi dramatický vývoj. A rozhodně není pravda, že tyto údaje jsou používány pouze v případě trestního stíhání, případě boje proti terorismu protože to, co bylo zveřejněno v médiích v poslední době, ukazuje na to, že také probíhá takový, taková obecná kontrola populace a především populace přistěhovalců. Pokud je o téma ochrany dat, já si, já si myslím, že s tím nařízením bychom si měli postížit, pospíšit, ale eh, myslím si, že by to nemělo být na úkor důkladné diskuze o všech článcích. Nejde totiž jen o dosažení politické schody, ale také o to, abychom jasně nastavili to, co je přípustné a jaká pravidla budou platit. Já vím, že už musím končit, ale nestačí, aby americký prezident řekl, nedělejte si vážení občané starosti, tomu nevěří ani jeho občané. Proto a teď si představte, že by se stejně zachovaly naše státy, kteří by, které by tedy oznámili, vážení občané, dělejte se starostěmi o vás, schromažďujeme údaje, ale mm, nic to není. V Německu jsme měli například databázi antiteroristickou, to zní velmi dobře, ale eh, v ní byly i občané, kteří například náhodou byli sousedy nějakého podezřelého někdy v minulosti. A konečně poslední bod. Chci paní komisce říct, že podle mého názoru je důležité nařízení i směrnici ochraně dat projednávat současně, tak, abychom chránili naše občany ve všech potenciálních situacích, a to i v případě, eh, že tedy panuje podezření z toho, že spáchali trestnou činnost. Děkuji. Děkuji také paní komisařce za její úvod. Mám dvě připomínky. Jedna se týká programu PRISM. O tom tedy rozhodně musíme debatovat. Já patřím těm, kteří kladli otázky opakovaně a dlouhou řadu let upozorňovali na konflikt v oblasti jurisdikcí mezi eh, USA a Evropskou unii. Komise zpravidla odpovídala, s tím se nedá nic dělat, problém to není, nová eh, legislativa na ochranu dat to vyřeší a teď jsme v situaci, kdy já musím souhlasit s paní Sipl, kdy naši eh, důvěryhodní partneři s námi zacházejí, jako kdybychom vůbec nebyli zpřáteleni, ale spíše podezřelí. Já eh, samozřejmě s potěšením kritizuji američané, ale myslím si, že ve skutečnosti bychom měli kritizovat sebe. Američané, podobně jakákoliv jiná země, se si troufnou natolik, eh, nakolik to připustíme. A proto bychom měli ukázat pevný postoj a říct eh, našim zemím, tedy našim partnerům, kde jsou naše hranice. A navíc to není poprvé. V roce 2006 jsme také zjistili, že komise, promiňte, že Spojené státy eh, ukládaly údaje ze systému SWIFT. A to po dobu několika let. A teď asi nemá cenu předstírat, že na to jsme zapomněli a najednou se to děje znova a my jsme znova překvapeni a rozhořčeni. Ne, já si myslím, že je konečně na čase říct Američanům jasně, že tohle nejde. Článek 42, nebo tedy původní článek 42 návrhu na řízení. Co udělá komise proto, aby se ujistila, že, to bude, že tento článek bude vrácen do nařízení? A můžete nám také vysvětlit, jak to, že v prvním nařízení, eh, návrhu nařízení, který byl, eh, který unikl do tisku, tento článek byl a eh, pak tedy v té druhé verzi najednou není. Já si představuji, že američané tady jak vyškrtali některé nežádoucí stránky textu, nebo kdo jiný by to udělal. A konečně, souhlasí komise s tím, že dohoda o tzv. safe harbor bezpečných útočištích je vlastně mrtvá, už neplatí. A konečně tady ještě program PRISM, tady jde o práva LGBT Evropský parlament už jedenáctkrát žádal o to, aby existoval jasný plán zavádění LGBT. Nyní i Rada eh, podepsala usnesení, které volá po takovémhle plánu u LGBT. Co tedy komise hodlá dělat? Bude vyčkávat, počká, až té věci zareaguje parlament a rada? A konečně poslední otázka také se týká práv LGBT. Příští předsednictví je litevské a e, na konci července proběhne ve Vilniusu, což je hlavní město Litvy, Gay Parade, e, tedy mm, tahle přehlídka není přímo zakázána, ale je vytlačena na okraj města a to s pomocí argumentace, že tedy bezpečnostní orgány nemohou zajistit bezpečnost účastníků. Já si ale myslím, že ve chvíli, kdy litevské orgány nabízí dobrou ochranu hodnostářům Evropské unie v případě summitu a tak dále, měli by být schopni chránit i gay parade. Mně se líbil ten poslední návrh Sofie Entwert, eh, to jsem chtěl jenom říct. Mám tady čtyři body. Především je to ta hodnotící tabule v oblasti spravedlnosti. To v současné době souvisí zejména s obchodním právem a administrativním právem a možná, že by to patřilo do výboru jury. Ale od Lisabonské smlouvy základní práva a tak dále jsou společnou zodpovědností Evropského parlamentu i Evropské komise. Mě by tedy zajímalo, jakým způsobem chcete rozšířit ten záběr eh, této, tohoto hodnocení, toho scoreboardu, tak aby se to tam objevilo. A také členské země k tomu mají podávat zprávy, to znamená, jakým způsobem by eh, i tyto zprávy měly být rozšířeny třeba o obchodní právo. Druhá věc je právní pomoc. Nyní vyhodnocujeme stokholmský program, děláme plány do budoucna a eh, zelení to vidí tak, že spolupráce o v oblasti spravedlnosti a podobně eh, prostě mm, nemůže jít dále, eh, pokud se nevyřeší otázka spolupráce v právní oblasti, to znamená zatýkací rozkazy, předběžná vazba, předběžné zadržení a tak podobné, podobně. A tady nemáme ještě jasno, kdy návrh Evropské unie k poskytování právní pomoci bude eh, vůbec na stole. Za třetí, a to je e, moje poslední bod tady k tomu, vy už jste hovořila e, s Erikem Holdrem o otázce PRISM a ochraně dat. To bylo včera. Řekla jste, že se sejdou experti z Ameriky a Evropské unie, aby vyjasnili to, co dosud eh, není jasné. Můžete něco říct o těch expertech, už se ví, kdo tam bude, prostě cokoliv byste nám o tom mohl říct. Děkuji, pan Kirkhope. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně k prismu, protože mnozí kolegové se k tomu již vyjádřili, a také paní komisařka. Čili já řeknu jenom to, že my tady víme, že eh, organizované teroristické skupiny využívají informací a informačních technologií proti občanům. Takže mm, samozřejmě eh, se dá očekávat, že eh, na to budeme i reagovat za použití technologie. Samozřejmě, že to všechno musí být v rámci zákona a při respektování soukromí nejenom amerických občanů, ale také evropských. Ale eh, řekl bych, nabádal bych trošku k opatrnosti, abychom si nejdříve ověřili eh, opravdu všechna data, všechny detaily, eh, aby to bylo řádně vyšetřeno a to určitě podpořím. Nicméně věc, kterou bych tady chtěl zmínit před paní eh, Redingovou. Nedávno jsme byli ve Švédsku a mm, zkoumali jsme tam otázku nezletilců bez doprovodu, tedy mm, imigrantů do Švédska. Jsou to lidé, kteří eh, přicházejí často z třetích zemí, které, jsou to děti, které eh, rodiče prostě opustili, eh, aby umožnili dětem například eh, hledat eh, lepší život třeba v EU, ale také z jiných méně přijatelných důvodů. Myslím si, že důležité je, abychom se zabývali nejenom péči o tyto děti, což tedy Švédové dělali chválihodným způsobem, ale také je tady otázka nemorálního chování rodičů kteří tyto děti opouštějí. Mě by zajímalo, jak podle názory paní komisářky je možné eh, dosáhnout eh, dosáhnout rezoluce na evropské úrovni, eh, která by byla dostatečně účinná. Pan Bronx, děkuji. Kdykoliv nastává konflikt práv soupeřících stran, tak se eh, rozhoduje podle relativní hodnoty těchto hodnot. Druhý bod, eh, komise zdůrazňuje to, jaký má respekt k právu a k právnímu státu a bude souhlasit, eh, že to je mm, nejenom, respekt nejenom k vlastnímu právu, ale práv také jiných občan, jiných režimů a také je tady otázka litery a ducha. E, pak je tady otázka porušování článku 21 listiny svobod. Jestliže e, je zakázána diskriminace na základě politického přesvědčení, e, jaké kroky lze podnikat proti státům, které kvůli politické příslušnosti propouštějí z práce. A dále v mnoha členských zemích existují zákony proti eh, zlobě, nenávisti, náboženské, sexuální a tak dále. A jelikož eh, politická, politické přesvědčení je mezi věcmi, které mohou být předmětem diskriminace, a je tedy možné, že i zde by mohl být podobný zákaz. Nyní pan Eller který je šéfem delegace Evropského parlamentu pro Spojené státy. A já uzavírám eh, přihlášky do eh, diskuse. Děkuji. Asi budete vědět, že delegace pro Spojené státy eh, je vám děčná, paní komisařko, za přímou reakci. My tady eh, vedeme spolu transatlantský legislativní eh, dialog a kolegové z Ameriky nám tedy budou vysvětlovat svůj právní základ eh, ve Spojených státech. Já sice chápu emocionální situaci, možná bude třeba se zaprvé zabývat otázkou právního základu ve Spojených státech, což bude komplikované. My bychom tedy navrhli, že v rámci transatlantického dialogu to už máme na programu. Ten dialog už má dnes jasný program, takže my to dáme na tento program a my tedy eh, víme, že eh, hlavním argumentem, zásadním argumentem americké strany je, že tento nástroj je velice úspěšný. Čili tady mm, nejenom jde o tom eh, dosahu, o té působnosti tohoto nástroje, ale také mm, ta otázka efektivnosti bude třeba, mm, bude ji třeba neignorovat. Možná, že by bylo dobré kdybyste si to také vzala eh, od nás a také se to pokusila prosadit na program. Děkuji, pan Fos. Děkuji vám. Já mám taky dva body. Jednak PRISM a jednak k Evropskému státním zástupci PRISM. To už jsme slyšeli mnohokrát. Eh, situace v současné době není přijatelná a podle mého názoru zde panuje nedostatek v podobě neexistence příslušné dohody. A možná budete souhlasit, že e, musí platit dvě zásady. To znamená žádný přístup k datům bez právního základu a za druhé, kdo zpracovává data evropských občanů, musí dodržovat e, evropská pravidla pro ochranu dat. E, řešení nemůže Eh, být ponecháno na bedrech podniku. My prostě budeme potřebovat spíše nějakou dohodu o ochraně dat, to už jste konec konců řekla. Domnívám se, že mezinárodní standardy a pravidla pro výměnu dat eh, nějaká musí být, musí být možné jich dosáhnout a k důležitým otázkám budoucnosti bude patřit to, stanovit, kde jsou hranice využívání eh, dát ze soukromých zdrojů. Odpověď není jednoduchá, ale přesto si myslím, že se jí touto otázkou musíme zabývat. Já se domnívám, že Evropský parlament může přispět k tomu, aby naše ochrana dat byla eh, spolehlivá a důvěryhodná. Druhá otázka se týká Evropskému státnímu zástupitelství. To je důležité pro užší policejní a justiční spolupráce Vede to víceméně k tomu, že eh, jsme v lepší pozici vůči zločinu. Vaše návrhy očekáváme velmi dechtivě a proto se tedy ptám, kdy tento návrh můžeme očekávat, eh, jak daleko sáhlý bude a dále Eh, kde bude ten soudní eh, dozor nad touto problematikou. Bude to Evropský soudní dvůr nebo kdo jednoduše a prostě bude rozhodovat, eh, kde je možné se bránit proti rozhodnutí tohoto zastupitelství. Paní Romero López. Pane předsedo, ano, to je otázka, kterou Eh, kterou, která je eh, v kompetenci jenom paní Redinka, ale i paní Malstrem. Mám na mysli program PRISM, protože všichni eh, čekají vaše vyjádření k tomu. A v podstatě to je i jádro našeho jednání v, v, v transatlantickém rámci, protože možná máme odlišné strategie boje proti terorismu a je zřejmé, že tady asi je, tady je nedostatečné respektování práva té druhé strany, pokud jde o soukromí. K čemu došlo? Masivní invaze do ingerence do našeho soukromí, bez toho aniž bychom o tom byli informováni, a to eh, pod záminkou boje proti terorismu. Jeden eh, humorista španělský to řekl dobře, když se manifestuje na ulicích, tak to nikdo neposlouchá, ale když něco říkáte doma za zadveřmi, za za dveř, zavřenými dveřmi, tak eh, hned eh, po vás jdou špioni a všichni to poslouchají. Takže to je jasné zde v mé, eh, to se evropským občanům nemůže líbit, protože to je, my jsme ve Španělsku měli vždycky v ulici takového jednoho důvěrníka, který hlídal a donášel, co se kde říkalo a to je podobné. A co to tedy znamená Evropa? No přece eh, mm, eh, eh, především v Evropě nám jde o respekt a my teď se cítíme, že nejsme chráněni a mm, cítíme se zrazeni Spojenými státy. A paní Erding, můžete nám říci, skutečně oni skončí s tím programem PRISM, anebo ne? E, co k tomu řekne ta expertní skupina? Ale to je třeba, to je zajímavé, ale je třeba, abychom byli informováni, jak to tady bude s programem PRISM, skončí ten pro- program, my čekáme odpověď a tu čekáme od pana Holdra, co nejdříve. Děkuji, paní Latford. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní místo předsedkyně Redinkové, že přišla jako stínová zpravodajka za ALDE eh, k nařízení o ochraně osobních údajů, tak samozřejmě má velké obavy z programu PRISM a tak dále, jako ostatní. Také i mm, samozřejmě mě jde o vysoký standard ochrany osobních údajů, ale obávám se, že asi zde o, o co především jde v těch jednání, že v podstatě komisi se nepodařilo vlastně prosadit tu klauzuli 42, kdyby se řeklo, že žádné rozhodnutí správního orgánu, žádný e, e, judikát ze třetí země, e, kde došlo ke zveřejnění osobních údajů, tak to nebude u nás proveditelné, vykonatelné. A vy jste upustili tuto klauzuli. To v podstatě jste eh, podkopali celé to vyjednávání. A já se ptám, podpoříte teď znovu zavedení této klauzule do nařízení ochraně osobních údají, tedy eh, této eh, klauzule? A e, my, e, moje kolegyně Sophie Intveld a my, a já a poslanci, my, pan Albrecht a další, my už potom voláme mnoho let. E, I před rokem a půl proběhla na plénu rozprava. A vy dnes pořád říkáte, no dobře, víte, musíme vše tedy dělat těmi normálními kanály, jako třeba je ta právní pomoc, žádosti o právní pomoc, ale víme, že to se nedostává nedodržuje, to se nerespektuje. A jak tedy vy hm, eh, můžete tedy říkat, že eh, eh, se to zlepšuje, když nic nebylo vůbec vykonáno? A ta e, dohoda s USA bude také pokrývat i pravomoce spravodajských služeb. Samozřejmě Evropská unie není kompetentní za spravodajské služby, ale můžete tedy uzavřít e, smlouvu s USA, která by e, obsahovala i tedy tu klauzuli o spravodajských službách a potom ta transatlantická mm, skupina, kdo bude členem, bude to veřejné, budou ty informace poskytnu, poskytované Spojenými státy v rámci skupiny, budou zveřejňovány, pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. A já chci poděkovat paní komisařce a kolegům za to, že především zdůraznili to téma ochrany osobních údajů evropských občanů. Samozřejmě, po eh, eh, jaksi eh, tomu skandálu, kdy bylo zjištěno, jaký ten program NSA má. Takže to ale není poprvé, kdy o tom diskutujeme Eh, my jsme již mm, i vytvořili zvláštní parlamentní výbor, který se týkal tedy eh, echelonu a takže teď jde o to, jaké jsou kompetence eh, pro, eh, co se týče kontroly zpravodajských služeb zde v parlamentu. O tom se také diskutovalo. A já myslím, že musíme diskutovat o otázce, jak stanovujeme pravidla v Evropě, co se týče zpravodajských služeb a také na globální úrovni. To je pro mě zatím otevřený otazník, protože Evropská unie nemá v tomto žádné pravomoce. A také i zde byla zmíněna ta rámcová dohoda. No, v rámcové dohodě bych velice rád, a já jsem zpravodajem pro tuto otázku, tak bych byl velice rád, kdyby do té rámcové dohody se dostala i základní práva. Například tu možnost tedy potom podávat různé tedy opravné prostředky ve Spojených státech a tak dále. Ale dokud nebudeme schopni to řešit přímo a dokud nebudeme schopni přímo ovlivňovat pravidla eh, pro spravodajské služby, tak je úplně jasné, že eh, potom musíme dát nějakou možnost eh, občanům, aby zajistili ochranu údajů sami. A zde již paní Latford hovořila o změně nařízení, to znamená vzájemné uznávání, eh, když by šlo eh, v případě předávání informací eh, do jiného státu, to je důležité ale to jsou obrovské, obrovské objemy eh, osobních údajů, které zpracovávají Google, Yahoo a tak dále. A takže občané a spotřebitelé by měli mít možnost se rozhodnout, jaké údaje chtějí zveřejňovat a předávat, nebo zdali skutečně chtějí, aby ta jejich, ty jejich údaje byly zpracovávány. A tady nám jde o silnou ochranu spotřebitele, chceme pravidla, na ochranu údajů, která alespoň jsou na úrovni, kterou máme e, ve směrnici z roku 95 a to je teď náš úkol. Doufám, že i zde budeme mít podporu komise i vůči radě, protože co jsem slyšel, ještě krátce, co jsem slyšel z rady, to mě trochu zneklidňuje. E, a to, že skutečně nejsou zde nějaké signály, že mm, mm, Mm, mm, že mm, tedy rada snad nehodlá ani podnikat nějaké ty kroky, co se týče mandátu eh, vyjednávání o novém nařízení a směrnici. Takže pan Albrecht, jak víme, je zpravodajem výboru Libe, který má na starosti nařízení o ochraně osobních údajů. Takže teď máme vlastně kompletní obrázek všech zpravodajů. Ještě pan Drucas, Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný, protože kolegové už řekli většinu toho, co jsem chtěl říct já. Chci se připojit k tomu, co tu bylo řečeno, k našemu hodnocení situace a také ta slova, která použila paní komisařka ve svém vystoupení, totiž že ten nejnovější vývoj ve Spojených státech otevřel oči evropským občanům. A konečně upozornil na důležitost problematiky ochrany osobních údajů v Evropské unii. S ohledem na to já trvám na tom, že je třeba dosáhnout nejvyšší možnou míru ochrany eh, v tomto ohledu, jak eh, už v soukromém či v podniko, podnikatelském sektoru, protože tady jde vlastně o takovou efektivní ochranu základních lidských práv, ochranu toho, jak každodenně fungujeme a to je samozřejmě úkol pro Evropský parlament. V naší eh, politické skupině socialisté a demokrati a se tím zabýváme a já bych rád vyjádřil naději, že také jiné politické skupiny tohoto parlamentu se budou řídit stejnými principy a půjde jim o ochranu základních práv občanů. To by měl být náš cíl. A dovolte mi skončit tím, že poděkuji paní komisařce za veškeré úsilí a tam, kde jde o směrnici, chci jí také poděkovat za to, že nadále trvá na e, přístupu e, v tom smyslu, že budeme řešit celý palíček uceleně, vzhledem k tomu, že rada vysílá trochu jiné signály. Ale já vám mohu říci, že moje skupina je ostatní politická se skupiní tohoto parlamentu e, se shodnou na jednom. Neměli bychom obětovat směrnici jen proto, abychom dosáhli alespoň nějakého pokroku v oblasti ochrany dat. Pan Kelly má také na starosti tento legislativní balíček. Děkuji, paní komisařko. Pro mě je to velmi zajímavé téma, protože já pro výbor Intra eh, jsem vypracoval zprávu o nařízení na ochranu dat a také jsem byl členem delegace Evropské unie ve Spojených státech. Myslím si, že neexistuje vhodnější doba pro projednávání tohoto balíčku, vzhledem k tomu, že hodláme zahájit jednání s Američany na téma balíčku TTIP, tedy to partnerství v oblasti investic a podnikání. A také tedy musíme řešit problematiku ochrany základních lidských práv ve smyslu ochrany osobních údajů o našich občanech. Máme tady vynikající příležitost. Před rokem bychom asi neměli připravenou tak dobrou půdu. Za druhé, to, co tu řekla paní komisařka, je klíčové. Je třeba zajistit rovné zacházení eh, s občany USA a EU. Kdybychom se nám podařilo vrátit do textu článek 42, jistě by to přispělo právě k tomu, eh, že tahle stejná míra ochrany se stane realitou. A také chci zdůraznit, to, co už to bylo zmíněno, totiž, že důvod, proč američané jdou za rámec toho, co považujeme za právní limit v Evropě, je tedy, že tím důvodem je často boj proti terorismu, ale teroristé vlastně jsou stále rafinovanější, není jednoduché je předstihnout, na to udržet krok, ale je třeba to udělat, proto je třeba také provádět analýzu vývoje a apelovat na americké a evropské orgány eh, v tom smyslu, aby eh, tady neustávali ve svém nasazení a nadále chránili základní práva občanů, ať už USA nebo EU, s pomocí tohoto právního základu. A proto právě máme vynikající příležitost schválit směrnici i nařízení a celý tento balíček převést do praxe. Pan Souger, děkuji. Sogor. Paní naše američtí a kolegové tedy teď už se neřídí heslem a my to dokážeme, ale je to spíš my to nahrajeme. Uh, málo co už je utajené, včetně té utajované schůzky z minulého týdne v Bildenberku. Na to ostatně upozornil britský tisk a paní komisařko, vy jste se tedy toho setkání účastnila a vaš, vaš tiskový mluvčí to jednoznačně nepopřel. Tedy účastnila podle informace tisku a nebylo to popřeno. Já nečtu Daily Telegraph, takže mi musíte přesně říct, o co jde. Bohužel není mikrofon, tedy nebo radši nikdo něj nehovoří. Takže poznámka nebo připomínka? Tedy včera eh, žurnalista Daily Telegraph na tiskové eh, konferenci komise položil otázku, zdali je pravda, Eh, že některé vaše aktivity budou mít dopad na výsledek voleb v Maďarsku a váš tiskový mluvčí to nedementoval. Můžete k tomu něco říci? Paní Guillaume? J'avais prévu de parler de prisme, mais... Euh, já bych chtěla mluvit o něčem jiném než o princem. Já jsem velice citlivá, eh, eh, když Eh, některé skupiny, instituce a podobně eh, mají různá tedy násilnická prohlášení na adresu Romů. A to, co slyším, eh, že se tady říká o Francii a Romech tam, tak to je jako kdyby někdo měl výpadek paměti podstatě již eh, úplně je zcela náhodou, že vlastně, eh, jako kdyby to začalo minulý rok, ale přece eh, ta honba na Romy začala za Sarkozyho, kdy začaly být stigmatizováni a diskriminováni. Nezapomínejme na tuto jeho odpovědnost. To by bylo snadné. Potom máte takovou selektivní paměť nebo úplný výpadek paměti, když jste zapomněli, že docházelo k těm E, násilným tedy evakuacím e, některých těch tábořišť Romů pod zaminkou zdravotních problémů a potom ale e, je, se často zapomíná, to říkám paní Matě, že v různých obcích třeba se, jsou různé tedy integrační programy, jako například v Lyonu a je zde celá řada obcí, místních úřadů, které se o to snaží a snaží se tedy integrovat romskou, romskou populaci, což mě vrací obrací teď k vám, paní komisařko, poněvadž já znám určité zprávy, které se týkají situaci Romů v zemích původu a jsou to chmurné zprávy, negativní, pokud jde o jejich standard, pokud jde o mm, bydlení, školní docházku mm, mm, a často jsou na to čerpány i evropské fondy a já bych ráda, zda eh, vy hm, hodláte teď přejít do nové etapy, aby všechny členské státy skutečně se chovaly zodpovědně. Romeva. Yeah, thank you so much. Děkuji. Budu stručný. Mám dvě otázky. První se týká romské problematiky, to, co jste tady... Souhlasím s tím, co to bylo k tomu řečeno, ale mám ještě konkrétní otázku jak paní místopředsedkyně hodnotí situaci eh, nebo aktivity of promoting an impost- pařížské skupiny, která eh, nebo tady té zvláštní skupiny, která řeší implementaci strategie přístupu k romské populaci. A za druhé, já jsem zpravodajem k horizontální směrnici o rovném zacházení a přístupu. A nediskriminaci, ať už jde o otázku vyznání a podobně. Vím, že tato věc je trochu blokována na radě Němci, a nejenom jimi, a vím, že tedy parlament minimálně 11krát žádal o to, aby jaksi tato patová situace byla odblokována. A nic se nestalo. A já se tedy ptám v tuto chvíli, co se bude dít, vzhledem k tomu, že se blíží e, závěr mandátu komise. Čas nám utíká, A čím bychom tedy my jako parlament mohli přispět k tomu, abychom radu skutečně dotlačili k jednání? Pane Jarolí Hlíno. Děkuji velice. Eh, stručné tři poznámky. První, eh, dnes eh, velice přesně paní komisařka zde hovořila o ochraně základních práv. Dobře, to je Eh, téma velice eh, téma specificky národní, které se týká členských států, ale my zde máme stokholmský program, eh, který stanovuje různé možnosti, jak intervenovat v členských státech a v podstatě e, zde, když jde třeba o e, občany třetích zemí nebo jiných členských států, zde i máme nové finanční výhledy na, e, v letech 2014-2020, které také plánují z prostředky na tyto programy. Pokud o program PRISM, tady nemám, co bych dodal k tomu, co jsme slyšeli od kolegů a v podstatě tady překonali jakoukoliv hranici, tedy americké orgány ji překonali, takže by bylo dobré, paní komisařko, aby jste eh, dostala odpověď od pana Olmera, aby i tuto odpověď ale dostal výbor Libe, tak abychom společně potom o tom mohli debatovat. A třetí poznámka, pane předsedo, eh, to se týká Evropského prokurátora. Já jsem zpravodajem pro organizovaný zločin v příslušném výboru a e, příznivě vidíme informace, e, které nám teď tady předává paní Redingová a i jak vy jste řekla, měla by to, měl by to být úřad, který bude jaksi eh, odlehčený, nebude příliš byrokratický a bude mít kompetence pro ty závažné trestné činnosti, finanční zájem, zájmy eh, praní špinavých peněz, tedy pro ty přeshraniční trestné činy závažné a bude i eh, tedy především určen k tomu, aby bojoval proti organizovanému zločinu praní špinavých peněz a korupci. Co což je zásadní pro spolupráci mezi policejními a justičními orgány členských států. To se tímto faktem samozřejmě posílí. Děkuji. Takže to je vše. Doufám, že jsem vás neunavil. No, to určitě ne. Tím lépe jenom mám na, starost, mám na mysli čas, protože zde ještě máme další členy, kteří chtějí si vzít slovo a já musím hledět na čas. Paní Gens, prosím. Děkuji. Většina otázek už padla, takže jenom dvě doplňující stručné otázky. Pokud jde o strategie integrace Romů, já vím, že to bude brzy tématem samostatné debaty, ale možná také víte, že stínový Spravodajové připravují zprávu o zapojení organizací občanské společnosti v této věci. A my bychom rádi věděli víc o skutečném dopadu, o tom, jak řešit to, že často chybí politická vůle na národní i místní úrovni. A konečně také, jak zajistit skutečně robustní monitorování této věci. Já bych ráda od vás slyšela zdali plánujete eh, podpořit práci eh, těchto stínových zpravodajů například, protože my jsme nedávno předložili pilotní projekt na téma podpory organizací občanské společnosti, které by vlastně měly monitorovat implementaci této strategie po dobu dvou let. A za druhé tedy ta zpráva Tamareš, Tavareš, ta obsahuje dvě doporučení a jedno z nich hovoří o interinstitucionálním trialogu do budoucna a za druhé navrhuje založit skupinu na vysoké úrovni, tedy toho kodaň, ského typu. Mě by zajímalo, co vy si o tom myslíte. Děkuji. Flotr, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla, paní Redinková, abyste nám řekla, jak chcete Eh, zpracovat výstupy ze zprávy, která byla přijata v září a která se týká toho nezákonného programu CIA na evropském území, eh, s tím, že se to zúčastnilo alespoň 15 členských států. Brzy to bude již rok, mm, kdy jsme přijali tuto zprávu a navíc eh, i Litva v červenci mm, nastoupí do funkce předsednické země a je to země, které se to hodně týkalo. A mm, zde i e, skutečně e, ne, neproskoumala ani neanalyzovala ty informace, které byly ve zprávě z par, e, Evropského parlamentu, které se týkaly těch přeletů. Naše zpráva i e, v podstatě byla diskutována v květnu na komisi pro lidská práva OSN a paní komisařka pro lidská práva OSN vyjádřila zneklidnění nad tím, jakým způsobem naše členské státy vedou ta vyšetřování a e, přímo tedy e, e, řekla, že soud pro lidská práva by měl tedy se zabývat tím, jak Rumunsko, Polsko a Litva vedou tato vyšetřování což eh, tedy se nám nelíbí, pokud jde o accountability, ani nevím, jak to říct francouzsky. Takže já se ptám, paní komisařko, jak hm, hodláte reagovat a jak skutečně skoncovat eh, s těmito špatnými praktikami, eh, hm, to znamená, že Spojené státy tady klidně operují na evropském území a v podstatě teď to vidíme, že se to opakuje v případě zneužívání osobních údajů agenturou NSA. Mm, protože v podstatě jsme neponaučili našeho partnera, aby respektoval eh, naše normy. Naopak pokračuje v porušování, paní Morvaj. Děkuji velice. My jsme tedy slyšeli, že to heslo Obamovy volební kampaně se změnilo. Není to víkend, ale vísken, tedy a že je tedy možné číst si soukromé e-maily a tak dále. Ve, spojených, ve Spojeném království je tedy nahráváno i vše, co se odehrává na setkání G8 a e, proto mi připadá bizarní, že ve chvíli, kdy se bavíme o ochraně osobních dat, tak se tady zase bavíme o Maďarsku, o tom, zdali máme orgán, který by se zabýval ochranou dat, nebo zdali to u nás má být ombudsman. Nemáte pocit, že e, ve světle toho nejnovějšího vývoje by bylo lepší e, přestat válčit s Maďarskem a obrátit se přes oceán? A otázka číslo dvě. Pan Tavareš a další Hovořili o tom, jak je třeba tedy zavést určité kontrolní mechanismy, kontrolovat odpovědnosti a tak dále. Já jako členka parlamentu musím eh, se připojit k panu mému kolegovi a zeptat se, co jste přesně dělala na tom setkání v Bildenbergu, o čem se tam hovořilo. A jak souvisí se svobodou tisku to, že váš tiskový mluvčí odmítá o tomto setkání, toto setkání komentovat, předat o tom informace a tak dále. A já bych tedy ráda věděla, jestli jste se tam bavili o Maďarsku, o nadcházejících volbách v Maďarsku, protože, jak už řekl můj kolega, maďarský tisk je plný těchto spekulací. Takže prosím, berte vážně ten princip oddělení pravomocí a kontrolních mechanismů a odpověste na tyto otázky evropské poslankyni. Sala Franka, děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat paní místo předsedkyně, paní Redingové, eh, za to, jak eh, eh, urychleně, pečlivě, jasně a odhodlaně se věnuje a reagovala na tu situaci, když v The Guardian byly zveřejněny tyto informace a e, že žádala o vysvětlení naše přátelé z USA. Za druhé, Máme zde prohlášení paní Redinkové ze 14. června eh, po tedy eh, summitu z eh, USA. To je významný dokument a já tedy jsem si vyslechl některé příspěvky zde, tak vidím, že ne všichni členové našeho výboru se s tím seznámili. Paní Romero hovořila o jednom španělském humoristovi. Já bych mohl citovat další, kteří říkali, že e, byl jsem tak e, zaměstnán kritikou, že nikdy jsem neměl čas e, si ten román přečíst. Takže by bylo nejprve potřeba se podívat na prohlášení paní Redingové a zde se říká, že ten program se netýká pouze evropských občanů, ale i dalších státních příslušníků. Je to v rámci tedy vyšetřování kybernetické počítačové trestné činnosti a terorismu. A zde práva evropských občanů. Samozřejmě ty nelze eh, porušovat a právo na soukromí to je základní právo a to tam jasně v, tom dekla- v té deklaraci paní Redinková říká. A já bych chtěl vysvětlit jednu věc. To znamená, co je třeba ještě eh, zanalizovat eh, a prostudovat v té pracovní skupině, která byla vytvořena, ta translatická skupina, a jak eh, by to všechno mohlo tedy potom ovlivnit vyjednávání o dohodě paní Faldemoze? Já jenom ještě bych se vrátila k tomu, k té kauze, proč jsem my Eh, hodně hovoříme o vzájemné důvěře mezi Evropou a Amerikou. Myslím, že bychom měli hovořit spíše o eh, upřímnosti. Eh, my jsme v tomto výboru vypracovali studii, zadali studii o boji proti kybernetickému zločinu. A možná, že by stálo za to více jí popřát sluchu. Tady bylo totiž konstatováno, že třeba pokud se týče cloudových služeb, eh, tak eh, mm, tam by se měla tomu věnovat zvýšená pozornost. Eh, my jsme z tohoto sdělení de facto nevyvodili žádné důsledky, nicméně je důležité, abychom to tam podle článku 42 opět eh, vrátili do hry. Mě by zajímalo, jak se k tomu díváte, eh, stavíte. My jsme tady opravdu debatovali o transatlantických eh, mm, dohodách. My víme, že tady ten takzvaný safe harbor de facto nefunguje. Hodně důležitých prvků zde nefunguje. Takže co z toho vyvozujete? konkrétně tedy při tom vyjednávání eh, o zóně volného obchodu. Děkuji, paní Žáruka. Děkuji, mm, pane předsedo. Eh, paní komisařko, já se eh, omlouvám, poněvadž jsem přišla o něco později, poněvadž my jsme právě na ženském výboru uváděli dokument o genderově specifických strategiích Eh, my tedy víme eh, také, jaké je vaše sdělení a vaše postoje k různým zemím. Já bych ovšem chtěla říct ještě před vydáním tohoto dokumentu, to, že za poslední rok zde vidíme eh, problémy v přicházejících výsledcích. A sice, že máme dosti velké potíže s indikátory, výstupními indikátory a mm, hodnotícími kritérii, které by nám umožnily eh, jaksi rozumnější hodnocení. My tady určitě něco takového budeme potřebovat, ale poněvadž de facto neexistují pobídky a ani sankce, mm, tak eh, je tady riziko, že ten původní koncept se asi nedočká příliš hmatatelných výstupů. Mě by tedy zajímalo, jestli by bylo možné eh, zahájit mezinárodní spolupráci a eh, vypracovat jakási hodnotící kritéria, podle nich by se dala měřit míra inkluze Romů. Myslím, že členské země eh, sami eh, by docela rádi měli jakési číselné indikátory, eh, což v současné době takovéto číselné cíle zcela jasné má pouze Maďarsko. Děkuji nyní paní Papadopolo a prosím, byte stručná. Děkuji vám, pane předsedající. Vážená paní Redingová, Eh, žijeme v Evropském roce občana a proto by mě zajímalo, jak se díváte na myšlenku zapojení eh, občanů do rozhodovacích eh, procesů. Je to čím dál tím více producentem šoku, poněvadž my jsme třeba měli tady to Eh, částečně odpuštění dluhů na Kypru a to mm, opravdu občany, pro občany byl velký šok. Nebo eh, v Řecku eh, je pokus zrušit veřejnoprávní rozhlas a televizi, což je skutečně porušení plurality. Mě by zajímalo, jak vůbec můžeme toto vysvětlit občanům. A k tomu máme ještě další skandál, a to je Eh, zneužívání osobních dat eh, občanů Evropské unie. Tak, opravdu <laughs> musím říct, že eh, my tady máme potřebu hodně velké diskuse a vidím, že paní je a paní Sipl žádali o dodatečné otázky. Dávám maximálně 30 vteřin. Nebo pan Tavareš, nevím. Aha, pardon, to jsem asi převedl. Takže pan Tavares a... Dobře, takže... Takže eh, pan Tavares eh, jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Paní místo předsedkyně. Eh, článek 2. Já jsem velice rád, že jste tuto zprávu zmínila. E, samozřejmě teď čekáme na hlasování na plénu. A e, k Maďarsku řeknu jenom e, to, že zde je přijat nový bezpečnostní zákon a to se zatím neprojevilo v naší zprávě. A já zatím nemám ani Eh, oficiální překlad od maďarských úřadů. Eh, to je něco, co je poněkud obtížné, poněvadž eh, tady jde o to, aby mm, pravidelně mohli vyste postavení úředníci vysoce postavili na místa, včetně vyšetřovatelů a soudců, odposlouchávat eh, konverzace a dostat se, mít tedy přístup k eh, soukromým údajům. Článek 2 víme, že je velice integrální eh, soustava pravidel a to se těžko měří. To znamená, že si to žádá politické řešení a politický přeskum. Proto tedy žádáme, aby tento článek 2 a také eh, kodaňská skupina, eh, jak jsme o tom už říkali, jak jsme o tom už hovořili, eh, bylo o tom diskutováno také na radě, hovořilo se o mechanismu v rámci právního státu a mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte vy v rámci koneckých teorií. Dámy a pánové, prosím vás o klid v jednací místnosti, poněvadž nyní eh, nám paní komisařka Redingová odpoví na ty otázky, které zde zazněly. Eh, prosím o trpělivost před hlasováním, poněvadž jde o senzitivní záležitosti. Takže paní komisařko. Pane předsedo, eh, to je skutečně nesplnitelný úkol, abych zodpověděl na všechny tyto důležité a e, výrazné otázky, které by si zasloužily e, více času. Já tedy, já tedy alespoň e, vyberu některá témata, k nímž také parlament bude přispívat. Stručně, konference Bilderbergu a citáty, které se objevily zřejmě v některých eh, médiích. Já k tomu řeknu pouze jednu větu. Nic z toho není žádným způsobem napojeno na realitu. A teď eh, k vážným věcem. Balíček ochraně údajů. Já souhlasím s tím, že takový balíček eh, je nutný, jak říkali mnozí. Eh, musí to být balíček, balíček složený ze směrnice a s nařízením. A máme tady jednu nepřekročitelnou hranici a to pravidla, eh, která jsou stanovena ve směrnice z roku 1995. A já souhlasím, že je třeba udržet pořádek. To je součást té odpovědi, kterou můžeme dát svým americkým protěžkům. A pro nás je to velmi naléhavá věc. Mít jasná vlastní pravidla jasná pravidla, která budou platit pro všechny podniky operující na teritoriu Evropské unie bez ohledu na národnost, bez ohledu na eh, sídlo mateřské firmy a bez ohledu na technologii, která se možná nachází mimo Evropskou unii. Tak, jak na tom jsme s tou eh, reformou ochrany dat? Já nehovořím o tom, jak se k tomu staví parlament. Vy jste se mě ptali na situaci v radě. Protože v oběhu je řada eh, poněkud eh, rozporných informací. Já musím ocenit irské předsednictví, které odvedlo pozoruhodnou práci. Soustředila se na kapitoly 1 až 4 nařízení a předložila revidovaný návrh pro radu, který rada schválila navzdory malé blokační minoritě. Nicméně velká většina členských zemí tento návrh podpořila. A pokud se směrnice týče, bylo v radě dokončeno první čtení. Takže v radě je slušný postup a já věřím, že eh, rada a parlament spolu, eh, zvláště nyní eh, po skandálu PRISM, je možné přistoupit k rozhodnutí. Nyní k otázce aféry PRISM. Je pravda, že jsem 10. června eh, zaslal dopis Eriku Holdrovi eh, s jasnými otázkami. Některé z nich eh, byly zodpovězeny na zasedání v Irsku. Ovšem pravda je, že nebyly zodpovězeny všechny otázky. A z tohoto důvodu paní kolegyně Malstrenová a já jsme napsali dopis generální prokurátorovi, kde jsme řekli, že na našem zasedání nebylo možné zodpovědět všechny otázky z dopisu z, z 10. června vzhledem k tomu, jak se k tomu staví veřejné mínění, na této straně Atlantiku. Byli bychom vděční, kdybyste nám dali odpovědi co nejdříve. Zvláště máme obavy, pokud se týče obsahu, o rozsahu dat, eh, eh, množství, či spíše typu soukromých dat a tak dále. To je jedna část našich debat. A druhá část mm, má být ustavená skupina. My jsme žádali se, eh, z Cecílii, aby první setkání této skupiny se odehrálo již v červenci. Ale to chceme mít eh, odpovědi na dopis ještě předtím, než se sejde tato skupina. Čili tolik eh, eh, to, respektive já jsem po setkání s panem Moudrem vyslobila stanovisko a to je oficiální stanovisko Evropské komise. A nyní ke konkrétním otázkám, které zde zazněly k eh, rozpracovávání pravidel o ochraně dat v komisi. Před 18 měsíci, jak víte, komise předložila návrh a jde o návrh komise. Žádné návrhy, formální návrhy z dřívějška nejsou oficiálními návrhy komise. A tady byla konkrétně otázka eh, k jednomu článku, článku 42 z jedné z těch předchozích verzí. Když se podíváte na úvodní bod číslo 19, pak eh, zjistíte, že toto se nachází v návrhu nařízení. Je jasné, že Eh, exekutivní úřady ve třetích zemích eh, musí žádat informace prostřednictvím právně stanovených eh, kanálů. V parlamentu vím, že existují pozměňovací návrhy, které si přejí tento úvodní, úvodní bod proměnit v článek nechť eh, si to vezme parlament na zodpovědnost a pokud se parlament eh, dohodne, že to tak má být, prosím, nech to tak je, já nemám nic proti. Ale chtěla bych říci, že Patriot Act od roku 2011 eh, byl předmětem jednání ve všech jednáních s Američany. Protože pokud nepůjdete tímto oficiálním kanálem, pokud budete žádat údaje eh, od evropských firm o evropských občanech, tak to je porušení evropského práva. A toto se tedy reflektuje v tom úvodním bodu 19. Nyní pokud se týče špionáže, samozřejmě eh, špionáž to není naše zodpovědnost, ale eh, když si přečtete stanovisko po setkání s Holdrem, pak je tam jasně řečeno, že i v otázce špionáže eh, základní práva eh, zapsaná v naší eh, listině se neruší. Je třeba je respektovat, je brát v úvahu. Čili stanovisko komise a ochrana základních práv občanů v tomto, v tomto ohledu je naprosto nepochybná. Další otázka a to je balíček procedurálních práv. Jak jsem úvodem řekla, pracuje se na něm. A jeho součástí je také právní pomoc. Já jsem to několikrát v parlamentu slíbila a také jsem to jasně dala najevo v radě. A sice, že jakmile je zajištěný přístup k právníkovi a díky, že jste to souhlasili, tak to znamená, že musíme postoupit dále a to je právní pomoc eh, slabý a ohrozitelní eh, podezřelí a také je třeba nezapomínat na presumci neviny. Takže to tady víte, co vás čeká po prázdninách. Pokud se týče otázky eh, nezletilých eh, azylantů bez doprovodu, eh, to se, tím se bude zabývat Cecílie. Já jsem se pokusil být co nejrychlejší, no ale <laughs> pak mě tady budete říkat, že jsem neodpověděl na všechny otázky. Článek 19 ještě. Směrnice. To je směrnice o nové rovnosti, tedy nová směrnice o rovnosti. E, čili ta z roku 2008, e, to je prostě zablokováno. Každé předsednictví od té doby se to pokusilo odblokovat a žádné neuspělo. A asi také víte, že e, přímo v členských zemích ten blokační postoj je eh, ne ojedinělý, je to prostě skupina členských zemí. Eh, toto rozhodnutí podléhá jednomyslnosti, takže v radě se to hm, nepohno, nepo, nepohlo. Eh, proč jsem ten návrh stáhla? Z principiálních důvodů. Protože toto je kvalitní návrh a velká většina členských zemí ho podporuje. Takže proč by ho měla proč by ho měla rušit? Komise nechce ustupovat z pozic, které dohodl parlament a také většina členských zemí. Čili je na těch členských zemích, které tedy eh, blokují, aby eh, si to rozmysleli. Dobře, dále. Romové My máme právní rámec z roku 2011, podpořili to všechny členské země a také Evropská rada, nejenom rada ministrů, ale také summit. Členské země eh, předložili národní strategie pro začlenování Romů. A my musíme udržet dynamiku procesu a musíme jít ještě o krok dál, což příští týden bude mít podobu návrhu eh, Rady o antidiskriminaci. Antidiskriminace bude právním základem tohoto doporučení rady. Budou to dva texty, tedy sdělení komise a doporučení rady a tím tedy inven, provádíme inventarizaci této situace. A doporučujeme členským zemím, aby doporučovali prostředky, jako jsou eh, finance, iniciativy, občanská společnost a tak dále. Čínské země skutečně potřebují eh, řádné účinné monitorovací mechanismy a také způsoby, jak měřit pokrok, máme-li pokročit. Eh, strategie pro osoby odlišně sexuálně orientované. Takže tady máme určitou e, strategii, která stojí na třech pilířích. Za prvé legislativní návrhy a iniciativa k e, rovnému zacházení a nediskriminaci. A my to tedy e, přeskoumáváme ještě předtím, než to schválíme. Například směrnice o kvalifikaci jsme eh, zbrzdili v oblasti asilu, poněvadž eh, tam dokázalo k diskriminaci na základě sexuální orientace. Takže my jsme tam přidali sexuální orientaci a teprve potom bylo možné pokračovat s tímto návrhem. Takže my skutečně každý, každou legislativu, každou část legislativy eh, zkoumáme z tohoto hlediska. Dále eh, komise navrhuje, aby se bojovalo za legislativu, která bude řešit eh, sexuální diskriminaci. Takže prosím, pomožte nám to odblokovat. Evropský soudní dvůr třeba eh, tady hovoří k homofobii ve fotbale, že taková, takovéto projevy jsou prostě diskriminační. Dále vynutitelnost evropského práva my jsme pohna, popohnali členské země před soud. Třeba v Maltě jsme, na Maltě jsme zasahovali a Malta upravila svoji národní legislativu tak, aby byla slučitelná s volným pohybem a nediskriminací. A jak víte, já zasahuji všude tam, kde je něco špatně. A také pomáháme malým, eh, pardon, nevládním organizacím v jejich úsilí spravedlnost, eh, ten eh, právní stát a eh, měření indikátory. Tento scoreboard, čili tyto indikátory, se nyní zavádí do evropského semestru a já vám řeknu opřímně, já jsem si myslela, že to nezvládneme, ale podařilo se to. Totiž na základě právě tady těchto měřitelných indikátorů jsme vydali deset eh, doporučení pro jednotlivé země. Evropská rada je nyní musí schválit a uvidíme, jestli je skutečně schválí. Protože pokud ano, tak to bude obrovský krok vpřed. Ale souhlasím, že tím se neřeší zásadní otázka právního státu tedy, takže atomové zbraně článek 7 a ko, kořenské dilema a jak to budeme řešit, protože asi článek 7, jak to vypadá, nebudeme moci využít. Rada o tom také jednala, IGAT, GAERK rada, rada eh, spravedlnosti a komise i 28. Eh, srpna svoji první schůzi po prázdninách věnuje pouze tomuto tématu, protože pan předseda chce přijít eh, do parlamentu s projevem o stavu Unie, ve kterém tedy i popíše, co komise v tomto připravuje. Evropský parlament eh, plánuje tedy plenár, na plenárce zasedání a, jak jsem řekla, v listopadu se bude konat les assise de la justice, tedy ta vrcholná schůzka justičních a jiných funkcionářů. Jde nám o řešení, jde nám o řešení, které ale eh, bude řešením horizontálním, ne řešením ad hoc. To znamená, bude se aplikovat vždy, když bude třeba. Já jsem to řekla již jasně v radě a já vám to také teď řeknu. Myslím si, že nejlepší řešení by bylo takový článek 121 tak jak to máme u ekonomických záležitostí. Tady asi ale by bylo potřeba novelizovat smlouvu. Je třeba společně to prostudovat a všechny instituce se musí zamyslet, jaké řešení najít eh, v rámci stávající smlouvy a jak případně optimálně smlouvu změnit. Ano, já jsem viděla, co pan Tavareš napsal ve zprávě a pokud bude s tím souhlasit plenární zasedání, eh, tedy a mm, souhlasit s tou tedy skupinou, koreňskou skupinou na vysoké úrovni, tak to by mohl být jeden z kroků. Ano, ale samozřejmě budu muset vyčkat na rozhodnutí plenárky, která bude hlasovat o zprávě. Také otázka pana Tavareše o tom maďarském zákoně. Ano, komise je si vědomá důsledků a obav, které byly vyjádřeny na adresu této legislativy, ale samozřejmě nejprve musíme pečlivě zanalizovat tento zákon, protože když komise předloží nějaký návrh, nějakou analýzu, no tak samozřejmě to je v podstatě takový eh, kvázi eh, právní nástroj, takže musí to vždycky být opatřeno, musí to opírat o fundovanou analýzu. Bulharsko. Doufám, že za prvé Bulharsku se podaří eh, provést dlouhodobé reformy a za druhé beru na vědomí i toho kandidáta, který byl představen minulý týden a který byl stažen a já doufám, že ten, ta osoba, která bude nakonec jmenována, bude mít nezbytnou kvalifikaci i integritu. A paní Flotter bych řekla, pokud jde o CIA a e, to předávání těch uvězněných, e, takže na základě sdělení, na základě tedy e, našich zjištění, a tak já a paní Malstre, my jsme poslali dopis eh, všem dotčeným státům, kde klademe základní otázku, co udělat, aby se zjistila pravda a co udělat, abychom se vyhnuli opakování podobných akcí a mm, odpovědi ale jsem dostala pomálu. Děkuji. Určitě to byla neobvykle dlouhá diskuze, ale jsem si jist, že všichni souhlasíte s tím, že mm, tato příležitost a Eh, eh, citlivý charakter eh, témat si to zasloužili. Takže děkuji za trpělivost. Víme, že jsme to přetáhli, že nás čeká hlasování, budeme se to snažit dohnat a děkuji i úsilí a odvaze paní Redingové zde reagovat na vaše otázky, které jsou velice náročné. Thank you. OK, now. Nyní. Prosím, kartičky máte všichni, takže všichni měli čas eh, si ji přinést nebo někoho si pro ně poslat. Pokud souhlasíte, budeme hlasovat. let's catch up. Proceeding to the vote. Musíme se to dohnat, budeme hlasovat. Take a minute, minute of recess. Takže potřebujete ještě chvilku, paní Matěj? Ne.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 Come on. Shall we go? Jdeme na to. EPP. Ještě potřebujete dvě minutky? revision tempo. Ok, ok. Shall we go? Shall we go? Tak, můžeme? Dobře. Budeme hlasovat nyní o právu na přístup k právnímu zástupci v rámci trestního řízení, druhé hlasování. Dnes již a začneme kompromisním eh, textem unblock, pokud to chápu. Hlasování unblock. Jenom jedno hlasování. Pokud podpoříme kompromisy, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Výborně, přijato. Tak. Závěrečné hlasování nyní elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 49 pro, 2 proti, nikdo se nestržel, takže výborně, dobře. Blahopřejeme paní Antonesku. A nyní přejdeme. Kdo chce slovo? A paní Antonesku. Tak prosím. Știu că sunt foarte prost cu uh, timpul, de aceea o să uh, fiu foarte scurtă, dar nu... Děkuji, já budu velice stručná, protože vím, že nemáme čas, ale chci poděkovat kolegům, eh, poněvadž eh, skutečně to byla týmová práce mezi kolegy, stínovými zpravodaji, a kteří skutečně prokázali velké nasazení. Chci poděkovat i Eh, celému výboru, komisi, paní Redingové, která právě odešla. Děkuji i radu a eh, děkuji i politickým skupinám, a jej, kteří hodně participovali a jejich s asistentům a sekretariátu výboru Libe. Děkuji. Mrs. Antonescu. Ano, děkuji paní Antonescu. Tak prosím. O... Paní Romero, o co jde? plika. No, jenom vysvětlení hlasování mé frakce. E, e, můžete stručně tady, prosím. My jsme hlasovali pro, Eh, jako skupina, protože eh, tento návrh eh, znamená určité vylepšení, ale nesouhlasíme s jednou zásadní otázkou a to je důvod pro výjimečnost a pro mm, to, pro to, pro to výjimečnost, kdy osoba je zbavena tohoto přístupu k právnímu zástupci, takže to je vysvětlení. Dobře, bereme na vědomí prohlášení Eh, nebo spíš vysvětlení hlasování. Dobře, to jsme si vyslechli a budeme pokračovat se zprávou pana Muldera. Pana Muldera zpráva je o zřízení Evropského systému kontroly hranic. Je to tak? Dobře, takže budeme pokračovat stejně. Je to kompromisní text blok. A potom to elektronicky prověříme. Takže za prvé, kdo je pro? Proti? zdržel se, výborně, byl přijat a nyní tedy můžeme přejít k elektronickému hlasování, no, závěrečném dokumentu, zahajuji hlasování. Končím hlasování. jedna ku 8, jeden se zdržel, takže přijato. Děkujeme Panu Muldrovi blahopřejeme a děkujeme za kompromis, o kterém jsme mohli hlasovat en bloc. Děkuji a nyní přejdeme. Aha, pokud se nemýlím, další ještě hlasování nás čeká. Tam máme ale pozměňovací návrhy, tak se musíme koncentrovat. První hlasování se týká návrhu usnesení o provádění strategie vnitřní bezpečnosti. Začneme s hlasováním. Návrh jedna, kdo je pro? Proti? Není to jasné, tak si to prověříme. Prověříme si to. Prověříme. Přijato. A nyní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 4. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 5. Pro? Proti? zdržel se přijato, 6 pro, proti, zdržel se přijato, 7 pro, proti, není to jasné, dobře, prověříme návrh číslo 7, zahají hlasování. Tady někde byla taková dělící čára, to hraniční, uvidíme, 31 proti 19, tak přijato, jasně přijato. Návrh 8 pro, proti, zdržel se. přijaté. návrh 9 pro, proti, zdržel se přijat, 10 pro, proti, zdržel se přijat, 12 pro, proti, Aha, nezvedáte ruce, především tady skupiny uprostřed, takže prověříme číslo 12, zahajuji hlasování. Končím. 34 proti 17. Tak je to otázka zvedání rukou. Takže přijato. Nyní pokračujeme 11. Pro proti, zdržel se, zamítnut 13 pro, proti, zdržel se, zamítnut 14 pro, zdržel se, proti, pardon, zdržel se, přijat 15. Ano, prověříme, prověříme návrh 14. Prověříme návrh 14. Končím hlasování. A byl zamítnut. Aha, opět, nezvedáte ruce, o to jde. Především některé frakce. Když nezvednete ruce, tak těžko to můžeme spočítat. Prosím, paní Romero. Jste něco chtěla? No, mm, já jsem předtím se spletla při hlasování. Aha, elektronicky to můžete teď opravit, ano. Dobře. 15, tak kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 18 je stažen. 16 s ústním pozměňovacím návrhem jde pro. Proti zdržel se přijat. 17 je pro. Proti zdržel se přijat. 19 pro. Proti zdržel se zamítnout 20 pro, proti, zdržel se přijat 22 s ústním pozměňovacím návrhem, ne, 21, 21, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout 22 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdržel se zamítnout 25. Prověříme. Dobře, prověříme 22. Prověříme 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 proti 28 zamítnut. A 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. Nyní 26 pro proti, zdržel se přijat, 27 pro, proti, zdržel se přijat, 28 pro, proti, zdržel se přijat, 29 pro, ne, co se děje? Prověříme 28, dobře, prověříme 28. Uzavírám hlasování. Končím. Konec. Přijata. A nyní 30. Kdo je pro? Ne, 29, 29, kdo je pro, 29, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut tentokrát a teď 30, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 31, ne, aha, odpadá, tak 32, kdo je pro, 32, taky odpadá, aha, ne, ne, ne, 32 neodpadává. Hlasuje se o něm. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnout. Dobře, tak prověříme. 32. Prověříme 32. Konec. Dvacet sedm, dvacet tři byl přijat. Omlouvám se, ale zvedejte ruce. Protože pokud některá skupina je lenivá, tak to nejde. A nyní 33 eh, mm, pro, proti, zdržel se přijat. 34, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. 35 pro, proti, zdržel se přijat, 37 pro, proti, zdržel se přijat, 36 pro, proti, zdržel se přijat, 38 pro, proti, zdržel se při, zamítnut, 39 pro, proti, zdržel se zamítnut, 40 pro, proti, zdržel se přijat. 41 pro, proti, zdržel se. Není to jasné, ale myslím, že byl přijat. Přijat 42. Tady máme oddělené hlasování, ne, pardon, dílčí, dílčí hlasování po částech. První část je pro, proti, zdržel se přijat. Druhá část pro, proti, zdržel se přijata také. 43. Kdo je pro? Proti. Zdržel se přijat. 44 pro. Proti. Zdržel se při... zamítnout. 45 pro. Proti. Zdržel se přijat. 46 pro. Proti. Zdržel se přijat. 47 pro. Proti. Zdržel se zamítnout. Pokud se nemýlím. Možná se mýlím. Tak prověříme. Prověříme. Návrh 47. Co vidíme? 32 proti, 20 pro, zamítnut. 48 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 49 pro, proti, zdržel se, přijat. 50 pro, proti, zdržel se. Tentokrát byl přijat, ano, 51 pro, proti, zdržel se, přijat, 52 pro, proti, zdržel se, přijat, 53 pro, proti, zdržel se, přijat, 54 pro, proti, zdržel se, zamítnout, 55 pro, proti, zdržel se přijat 56 pro, proti, zdržel se zamítnout, 57 pro, proti, zdržel se přijat 58 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní budeme hlasovat o elektronicky, tedy závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Tak, jak to vypadá? 20 5 pro, 8 proti, 19 se zdrželo, ale každopádně návrh byl přijat. Takže já, pokud se nemýlím, pravodajem, jsem byl já, tak si přeji. A budeme pokračovat s dalším bodem. To je přijetí návrhu usnesení na téma uplňování přeshraniční spolupráce v oblasti vynucování práva v EU, provádění prýmského rozhodnutí Evropského modelu pro výměnu informací. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdržel se sam přijato. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdržel se Myslím, že bylo přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželo se přijato. 5 pro, proti, zdrželo se přijato. Odhlasujeme celé elektronicky, zahajuji, končím. Padesát proti, nikdo se nezdržel, a jdeme dál. Natalie Krispek, situace nezletilých osob bez doprovodu. Oui, j'ai déposé un amendement oral. Já předkládám pozměňovací návrh ke svému vlastnímu textu. Jde o nový odstavec který by měl být na konci věty. With full respect for their fundamental rights. Getting started with the vote. Pojďme hlasovat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se přijat 2 pro, proti, zdržel se přijat 3 pro, proti, 4 pro, proti, zdržel se přijat 5 pro, proti, zdržel se přijat 6 pro, proti, zdržel se přijat 7 pro, proti, zdržel se přijat 8 9 přijat 10 Přijat. Kompromisní návrh 1 pro. Proti Zdrželo se přijat. 13. Přijato. Citace FEM 3. Pro, proti, přijato. 4. Citace 4. Přijato. Citace 5. Přijato. Citace 6. Přijato. A citace 7. Přijato. Pozměňovací návrh 14. Pro. Proti skoro všichni jsou proti, takže je zamítnuto. 15 pro, proti, přijato 16, přijato 17, zamítnuto 18, zamítnuto 19, přijato 20 pro, proti, zdržel se. Pojďme se to ověřit. 20. Takže elektronicky ověříme. Přijato. 21. Pro, proti. Zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 2. Pro, proti. Zdrželo se přijato. 25 pro, proti, zdrželo se, za, přijato. 26. Přijato. Kompromisní návrh 18. Omlouvám se, přeskočil jsem 27. 27 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se přijato. 31 pro, proti, zdržel se přijato. 36 pro, proti, zdržel se přijato. FEM 4, FEM 6 Zamítnuto FEM 15 pro, proti. Zdrželi se, pojďme se to ověřit. FEM 15. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 3 pro. proti, zdržel se přijato. 39. Pro, proti, zdržel se přijato. 40. Pro, proti, zdržel se zamítnuto. 43. Pozmě, ústní pozměňovací návrhy. Pro, proti, zdržel se přijato. 44 pro, proti, zdržel se přijato. 45 pro, proti, zdržel se přijato, 46, proti, zamítnuto, DB2, DB9, přijato, kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se přijato, kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržela se přijato. 51 pro, proti, zamítnuto. FEM 1 přijato, kompromisní návrh 7. Promiňte, jde o e, dílčí hlasování. Pro, proti, zdrželo se přijato. Druhá část pro, proti, zdržel se, přijato, třetí část pro, proti, zdržel se, přijato, čtvrtá část pro, proti, zdržel se, přijato, pátá část pro, proti, zdržel se, přijato, a teď Pozměňovací návrh 60 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 66 pro, proti, přijato, 68, ověříme, ověříme 66. Zahajuji Končím. Přijato. 68 pro. Proti. Zdržela se zamítnuto. 69. Zkontrolujeme. Ověřujeme 69. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželo se přijato. DB1 přijato. FEM 24 zamítnuto. Kompromisní návrh 8 pro, proti, zdrželo se přijato. DB3 pro, ne. Řeší to kompromisní návrh 8, takže celá ta věc padá. A teď tedy pozměňovací návrh 76 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželo se přijato, 82, 83, zamítnuto, FEM 5, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, DB7 první část. Ještě tady kompromisní návrh 9 chcete ověřit dobře. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Přijato. DB7, část 1. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. FEM 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FEM 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 90 pro, proti. 1993 eh, hlasujeme en blok. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdrželi se přijato. A jdeme dál. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FEM 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, Oddělené hlasování. Paní Holmajer. Ústní pozměňovací návrh. Já mám ústní pozměňovací návrh a, od, a dílčí hlasování, pokud je to možné. První část textu, Promiňte, druhá část textu, kde se říká, že jde o společný eh, návrh textu Rady a parlamentu a tak dále. Tento text se netýká nezletilých bez doprovodu, o to nám jde. Takže, jestliže budeme hlasovat odděleně, musíme si vyslechnout názor paní zpravodajky. Ano, pane předsedo, já si myslím, že pozdě chtít oddělené hlasování. To jste měli chtít včera večer. Jde o ústní pozměňovací návrh. Stínoví zpravodavé to dojednali, pokud se nepletu. Asi mám pravdu, když řeknu, že písní pozměňovací návrh musí být podpořen koncenzem. To znamená, celý výbor by musel schválit myšlenku odsouhlasit použití ústního pozměňovacího návrhu. Jde o můj pozměňovací návrh a já jsem proti ústnímu pozměňovacímu návrhu protože si myslím, že je to kompatibilní s tím, co už v textu máme. My už vlastně chceme, aby celý ten azylový balíček umožňoval zavedení lepších podmínek pro nezletilé. A tady to přesně dělám. Respektujeme výjimečné případy, tak jak jsou nadefinovány ve směrnici, čili já jsem proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu. Je mi líto. Já jsem souhlasila s paní zpravodajkou, když řekla, že bude souhlasit a e, připraví tedy a nechá si odsouhlasit sekretariátem to, že můžeme použít ústní pozměňovací návrh. A to v té části, která říká, že členské státy budou souhlasit s tím, že nezletilí nikdy nebudou drženi ve vazbě a že budou respektovány podmínky uvedené ve směrnici. A pak je to druhá část. Řeší žadatel o azyl zvlášť. A to proto máme ten pozměňovací návrh, protože to žádalo PPE a máme to i písemně. Ano, já chápu vaši žádost, ale pokud se nepletu, ústní pozměňovací návrhy je možné dávat k hlasování přímo. Tady nejde jenom o ústní pozměňovací návrh, ale také o oddělené hlasování. A proto to musíte správně načasovat a nebo tedy dosáhnout koncenzu na místě. A zdá se mi, že k tomu nedošlo, že jsou tu námitky. Má tedy někdo něco proti tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu? Je mi líto, paní Koraca, ale jsou tu námitky. Pojďme tedy hlasovat. 105, pozměňovací návrh 105. Je mi líto. Kdo jsou pro? 105. Proti? Zdrželi se? Přijato. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se přijato. 107, promiňte 108, pro, proti, zdrželi se přijato. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FEM 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdrželi se přijato. FAM 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. FAM 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijato. 139. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh 13. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se přijato. 106 pro, proti, zdrželi se přijato. FEM 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FEM 18 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromisní návrh 21 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní jdeme až ke 155 pro, proti, zdrželi se přijato 157, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se přijato 164 pro, proti, přijato 165 pro, proti, zdrželi se přijato 168 pro, proti, zdrželi se přijato FEM 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 181 pro, proti, zdrželi se přijato. FEM 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FEM 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, FEM 22 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 182 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 187 184 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 183 pro, proti, zdrželi se přijato, 185 pro, 187 pro, proti, zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh 17, oddělené hlasování, první část padá. OK, kompromis 17. Kompromisní návrh 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže teď ta druhá část, ta tím nepadá, takže hlasujeme o druhé části. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A... Moving on, 202. 202. 202, Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. FEM 12. Pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Pojďme ověřit. FEM 20. Zahajuji hlasování. Končím. Končím. Zamítnuto. Nyní 206, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 207. Ten odpadl. 207, kde je pro, proti, zdrželi se schváleno. 208 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 209 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 210 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. máme 48 hlasů pro, 4 proti, nikdo se nezdržuje. Takže blahopřejeme paní Griesbeck. please, if we may proceed right away to the following point, because we are way back in time. Tak a jelikož máme spoždění, eh, vrhněme se okamžitě na další bod. Por favor, luego, por favor. Es que, es que lo, se lo ruego. It's actually 15 minutes because we we are in the Tak my máme nyní pouze 15 minut na zprávu Komise Evropskému parlamentu a radě a jde o třetí poletní zprávu o fungování šengenského prostoru. E, ten, tato zpráva byla e, schválena 21. května. My jsme komisi požádali o prezentaci této zprávy ve výboru No a nyní nám komise představí tuto zprávu a pak tedy dostanou slovo poslanci, kteří mají zájem. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za příležitost eh, prezentovat eh, půlroční zprávu od mm, listopadu 2012 do dubna 2013 Eh, je to součást našich povinností, mm, tak jak to bylo eh, v minulém týdnu debatováno na plénu. Očekáváme implementaci nového mechanismu. S potěšením konstatujeme, že tlak na naši externí hranici za sledované období eh, poklesl, zejména se to týká řecko-turecké pozemní hranice. Nicméně pořád máme ještě problémy na řecké námořní hranici a pozemní hranici bulharské. Velké starosti nám dělá také situace v Sýrii, ačkoliv je třeba říci, že počet Syřanů, kteří se snaží překročit naši externí hranici, poklesl. Současně s tím je třeba ještě věnovat pozornost ve Středomoří, přímo na moři. A e, vy jste před chvíli e, hlasovali o e, zřízení Eurosolu, což to určitě zlepší. Dále samozřejmě se jedná o nových pravidlech eh, pro eh, námořní operace eh, Frontexu. Velice důležité je, aby tyto operace Frontexu měly jasná pravidla s osobami, které vyhledávají ochranu na moři. Tak my doufáme, že brzy se dočkáme pokroku. Co se týče situace uvnitř Schengenu, Eh, víme, že nemáme dostatek informací o sekundárních pohybech a komise spolu s Frontexem pracuje na eh, pilotním projektu získávání dacht o těchto sekundárních pohybech a očekáváme výsledky počátkem roku 2014. Eh, takovéto informace pro nás budou nezbytné z hlediska budoucí imigrační politiky. Důležitým faktorem je zprovoznění druhé generace šengenského informačního systému, takže my zde máme nové funkce, eh, pokud se eh, týče různých výstrah a podobně. A zdá se, že to funguje velice dobře. V neposlední řadě bych podtrhla z úspěšné spuštění vízového informačního systému eh, v západní Africe, střední Africe a ve východní Africe a eh, můžeme říci s potěšením, že eh, systém funguje velice dobře. Tolik tedy můj krátký úvod a jsem připravena odpovídat na otázky. Ano, děkuji vám velice za stručnost. A nyní dám slovo nejdříve panu Ičiovi. Děkuji vám. Děkuji samozřejmě komisi za předloženou zprávu a rád bych zdůraznil opakovaně, že s přijetím nového šengenského systému získává eh, komise větší zodpovědnosti eh, kontrolní a mm, tak eh, předpokládáme, že její účinnost bude ní daleko větší. Pohyb na hranicích je značný a to platí se jména o řecko-turecké hranici. jsou eh, zde zavedeny velmi přísné kontroly, které mm, předpokládám eh, eh, nebudou stěžovat pohyb těm, které je třeba chránit. Policie musí sledovat vše, tedy nejenom hranici, ale také je třeba dbát na to, Eh, aby se dodržovala evropská legislativa eh, azylová. V této souvislosti je důležité také to, že eh, komise vyzývá, respektive zastává se přístupu Rumunska a Bulharska do šengenského prostoru. Já doufám, že to brzy bude Eh, přinášet plody. Pan Papa Nikolao. Toto je třetí zpráva komise. Vzpomínám si, že eh, v prvním eh, v první zprávě se hodně negativně hovořilo o Řecku. Řecku jakožto vstupní bráně pro množství nelegálních migrantů. Bohužel je to pořád stejné. A nyní s letní sezónou se dá očekávat, že tento problém se opět zostří. Mám tuto otázku. První vyhodnocení eh, bylo velmi negativní, druhé vyhodnocení eh, bylo velmi pozitivní, bylo konstatováno mnoho zlepšení a třetí vyhodnocení nyní hovoří o eh, stabilní situaci, menších obavách. Mě by zajímalo, zda v té příští zprávě můžeme očekávat kapitoly, které se budou týkat spolupráce s dalšími zeměmi, zejména s Tureckem. Zda tedy bylo dosaženo pokroku eh, v budování kapacity na straně Turecka a otázka, jak můžeme lépe eh, chránit šengenský prostor pomocí lepší komunikace s těmito zeměmi paní Ždanoka. Také já bych velice stručně ráda vyslovila podporu naší skupiny a poděkování komisi, že zmiňuje výslovně Bulharsko a Rumunsko. Já tedy doufám, že rada si toho všimne. Děkuji vám. Já tedy otázku nemám, jenom bych chtěl poznamenat, že mě velice těší, že tato zpráva má velmi pozitivní vyznění a že se te hovoří o úspěšnosti fungování Frontexu. Chtěl bych za to poděkovat za tuto třetí zprávu Evropské komisi a nyní dám eh, slovo ještě jednou paní Mosener, aby mohla zodpovědět na eh, otázky poslanců. Děkuji vám. Tak my skutečně konstatujeme, že provoz na této hranici je menší, to je prostě fakt. A ten, kdo žádá eh, azyl, tak eh, ten musí získat eh, přístup k tomuto azylovému řízení. panu eh, Papa Nikolaosovi, eh, pokud se týče spolupráce s Tureckem. To je delikátní otázka, co všechno v té zprávě uvést a co ne. My se totiž snažíme, aby se tato zpráva týkala striktně šengenského AKI a samozřejmě, že spolupráce s třetími zeměmi všem nezbytná je, proto tady máme také otázku o vizové politice a readmisních dohodách. Nicméně eh, chceme se opravdu soustředovat na aplikaci AKI a to striktně. Nicméně spolupráce s Tureckem je důležitým prvkem zajištění naší hranice. Já doufám, že eh, jsem tímto zodpověděla otázky položené komisie. Ano, děkuji vám za eh, úplnou a přitom stručnou odpověď. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je otázka pohřešovaných osob na Kypru. Libe výbor eh, k tomuto vydal eh, rezoluce v letech 2007 a 8 a nyní také nebo eh, potom už v roce 2011. Naše delegace navštívila Kyprus pod vedením pana Lopeze Aguiliara a setkali jsme se tedy s tamnějším výborem eh, pro pořešované osoby. Připomněl bych ještě, že komise, že výbor eh, pro pohřešované osoby eh, má mandát Spojených národů a vyšetřuje otázky bojů mezi komunitami na Kypru ze 70. let. Naše delegace eh, mohla být svědkem přímo na místě eh, práce tohoto výboru a také na místech eh, vykopávek. Já bych se nyní obrátil na, na paní Kokus a pan Aristus už za Řecko a pan Hany Eh, který je členem eh, za Spojené národy. A tato trojice nám nyní odprezentuje práci výboru pro pohřešované osoby a já nyní předávám vedení schůze opět panu Lopezi Aguilarovi. Sorry. has been announced by our colleague, Mr. Carlos Coelho. Řekl kolega Carlos Coelho. Takže zaprvé paní Gulden. Ne. Paul Henri Arni. Takže eh, ano, prosím, členka jmenovaná OSN. Jmenovaný OSN, děkuji. Je to pro nás velká čest, že jste nás pozvali do parlamentu, do Bruselu, proto abychom stručně řekli, jak pokročila naše práce na Kypru. Na Kypru. Nejprve předneseme krátký úvod. E, já řeknu pár věcí, kolegové doplní a poté budete mít prostor na otázky a my na ně zodpovíme. Jak víte, z nedávných konfliktů, jako konflikt bývalé Jugoslávii nebo v Iráku nebo v Sýrii dnes, tak když tisíce eh, mužů, otců, eh, žen, dětí nepřijdou domů eh, na večeři, tak potom je to problém pro tu fázi smíření, směřování a rekonstrukce země, protože to, že někdo se vám nevrátil domů, a trvá to 10, 20 let, to taková rána se nezhojí. Jediný způsob, jak jako člověk se s tím může svým způsobem nějak vyrovnat, je, že se naleznou ostatky a pohřbí se důstojným způsobem, protože jinak nikdo nemůže akceptovat jakékoliv usmíření. Jeďte do Bosny a uvidíte sami. Takže práce, kterou děláme na Kypru, to není práce vědecká, forensní, To je především v tom, aby Kypřané měli možnost eh, jak si, aby zahojit své eh, rány, které způsobila nedávna historie. Jak víte, my máme tři členy, tedy jednoho z, Kyper, eh, z, hm, tedy jednoho z turecké komunity, jednoho z řecké komunity z Kypru a jeden člen za OSN a v podstatě byli jsme hm, založeni rezolucí o eh, OSN a v roce 2006 až 2011 jsme zahájili projekt a to i díky pomoci svědků těchto událostí jsme mohli zahájit tento projekt, kdy se snažíme provádět tedy exhumace, identifikace a vracíme ostatky. Máme 2001 osob pohřešovaných na oficiálním seznamu obou komunit a 978 e, e, jsme nalezli, což je asi 45 veškerých pohřešovaných. A e, a Eh, od roku 2001 jsme identifikovali 4003, eh, tedy za sedm let. To je období, kdy Evropská unie financuje až 90 našeho rozpočtu, tak za posledních sedm let eh, jsme dosáhli tohoto úspěchu. Jak jsem řekla, Evropská unie je naším hlavním dárcem a proto práce a podpora tohoto výboru je velice důležitá. Dostali jsme 9,5 milionů euro za posledních 7 let a dnes máme 60 vědců, kteří pracují v naší laboratoři a eh, v terénu máme 19, eh, 7 eh, na severu, zbytek na jihu, kteří hm, provádí exhumace a pět jich působí v Nikozi. Práce pokračují ponaučili jsme se hodně, pokud jde o tedy eh, exhumace, identifikace eh, a nyní tedy v podstatě radíme dalším komisím, které působí podobně, třeba pro Balkán nebo v Iráku, protože Irák potenciálně to bude asi největší eh, Eh, jaksi eh, teritorium pro pohřešované osoby a minulý měsíc eh, tam se školili věci od nás a nechtějí tedy udělat chyby, jakmile začnou s touto obrovskou prací v Iráku. A my chceme si na 90,9% být jistí, že tedy skutečně eh, eh, poskytneme ty správné ostatky, proto pracujeme především s DNA, s kostí a nejenom na Kypru, teď to děláme i v Sarajevu, kde působí Mezinárodní komise pro pohřešované osoby. My máme s ICMP eh, ze Sarajeva máme smlouvu, protože eh, díky tomu jsme schopni lépe dohledat tyto pohřešované osoby. Problém je, že kosti a ostatky na Kypru jsou staré, je to různě promíchané, znamená to spoustu vzorků získat a asi pět analýz na jedno tělo, což je velice nákladné, 300 euro na jeden vzorek z kosti. Takže my jsme eh, využili, vyčerpali dvouletý rozpočet pouze eh, na ty kosti a jejich vzorky za 10 měsíců, takže to je velký problém. K tomu se vrátím závěrem zastavejícího tempa, jak jsem řekl, my jsme identifikovali a vrátili asi 20% všech pohřešovaných osob a se, se stávajícím tempem to vypadá, že budeme pokračovat, potřebovat ještě vaši pomoc eh, v příštích letech. 20% nestačí pro usmíření, naším cílem je tak 50-60% eh, úspěšnosti alespoň. Takže budeme pokračovat, aspoň doufáme, že budeme pokračovat stejným stempem. Stručnou prezentaci uzavřím tím, že řeknu, jaké výzvy před námi stojí od minulého roku. Za prvé, musíme zachovat stávající tempo práce, to znamená se všemi těmi týmy, 19 osob v terénu, 25 ve, v laboratoři, stovky vzorků kostí, které posíláme na identifikaci do Sarajeva a asi 80 až 100 identifikací ročně. Tento rok by měl být rekordní, protože v červnu, koncem června, ještě to bude 71 identifikací, druhý nejlepší rok. V podstatě to jsme provedli za 6 měsíců, abychom zachovali toto te- tempo. To je nutné, protože e, svědci e, vražd e, Eh, tedy z, z těch 60. 70. letech ti umírají, takže zdroj informace mizí tímto faktem, takže proto musíme pracovat rychle. A proto musíme zvýšit eh, náš rozpočet o 300 tisíc euro ročně dnes eh, nám Evropská unie dává 2,2 až 2,5 milionů ročně. Musíme to navýšit o 300 tisíc ročně, což je asi 12 pokud skutečně chceme zachovat stávající tempo i vzhledem k tomu, že kosti eh, stárnou, že jsou mm, čím dál více promíchané, znamená to mm, mm, hlubší analýzy DNA, než jsme původně plánovali. A samozřejmě my chceme naši práci vždy odpolitizovat, eh, sice plaveme v politice, ale snažíme se držet hlavou vzhůru, být nad politikou. Je to těžké, je to důležité, ale to je v podstatě jediný možný mechanismus, který může na Kypru dnes fungovat. Pracovat s oběmi komunitami. A závěrem bych řekl, že mm, váš příspěvek, vaše podpora, podpora vašeho, podpora vašeho výboru a parlamentu je zásadní nejenom pro rodiny pohřešovaných, ale i, i pro budoucnost na Kypru, pro budoucí usmíření. Takže samozřejmě k usmíření nejde, eh, nemůže dojít s takovým velkým počtem pohřešovaných osob, pokud se to nevyřeší. Naše práce je humanitární, ale má velké politické důsledky pro budoucnost Kypru. Děkuji a teď dám eh, slovo kolegyni nebo kolegovi, jestli chtějí něco doplnit. Dobře, paní Gilden Kukušuk. Eh, kyperská, eh, turecká kypři, kyp, eh, kyperská občanka. Dobře, já chci poděkovat vám za podporu, protože podporujete tento významný projekt a ráda bych, abyste nás dále podporovali, a, protože ten projekt musí pokračovat, to je důležité pro Kypr. V podstatě je to jediný projekt, který zahrnuje obě komunity který se snaží vyřešit agóny těchto eh, rodin od roku 63. Takže v podstatě již půl století eh, se táhne tento problém. Je to projekt, který byl eh, uspůsoben realitě na Kypru. Byl zahájen v roce 2006 a domnívám se, že pokud existuje dobrá vůle, tak existuje způsob. A proto, aby tento projekt byl efektivní, tak k tomu je potřeba politická podpora, které se nám dostává. A není možné ale celou věc politicizovat, politizovat, což eh, o to se snažíme. Je důležité zapojit obě komunity, protože se to týká problému na obou stranách. A náš výbor eh, pracuje konsensuálně, což také nám umožňuje vůbec fungovat. Projekt eh, eh, je založen na důvěrnosti výpovědí eh, svědků, jak jsem řekla, a v podstatě zde samozřejmě i jsou to třeba kyperští řekové, kteří hledají turecké kypřany a naopak. A já myslím, že tady my jsme vytvořili vlastně tím takový, anticipujeme takový model pro budoucí soužití na Kypru. Je to velice citlivě téma, citlivý projekt s celou řadou dimenzí, politické dimenze, humanitární a tak dále. Finanční aspekty ty jsou teď nejdůležitější a nejvíce problematické. Tento projekt se vyvíjí podle potřeb, jak vznikají potřeby a adaptuje se, mění se, snažíme se ho také urychlit, poněvadž, jak jsem řekla, již se ten problém vleče půl století, lidé umírají, eh, očití svědci umírají, tudíž je zde velký tlak ze strany rodin tento projekt urychlit. A proto jsme ho přehodnotili. A samozřejmě což znamená další finanční potřeby. A k tomu potřebujeme podporu. Projekt je ve čtyřech fází Exumace, antropologický výzkum, identifikace a e, vracení ostatků. To je ta nejvíce emotivní část, e, protože když rodiny vlastně poprvé e, vidí ostatky svých blízkých. Eh, potom eh, to, co nám tam chybí, ale to trestní stíhání. To chybělo, tato dimenze chyběla, ale teď se o tom hovoří. Jak jsem řekla, je to projekt, který se vyvíjí a až eh, nastane ten správný okamžik, tak na základě jednotlivých tedy podání, tak se to bude moci řešit před soudem lidských práv, a kdy jednotlivé osoby budou moci eh, získat odpovědi od orgánů činných v trestním řízení a i soud bude moci na ně apelovat, aby věci prošetřili. To je také důležitý aspekt. A docela naše činnost je úspěšná, když pomyslíte, že to je problém 50 let starý a e, i efektivita a tempo jsou dobré. S potěšením vám mohu říci, že finanční prostředky, které nám dáváte, jdou na velice dobrou věc. Za to vám děkuji. Thank you now, third. Děkuji a nyní třetí svědek, pan Aristos Aristotelus, e, což je řecký kypřan. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že moji kolegové už řekli mnohé. Já na začátek poděkuji za pozvání na, půdě, na půdu tohoto výboru. Musím říci, že si vašeho zájmu velmi vážíme. lidé na Kypru od nás to hodně očekávají. Očekávají hodně také od mezinárodních institucí, jako je třeba Evropská unie. Já bych chtěla pohovořit o dvou, třech tématech obecně. Hovořili jsme o významu tohoto projektu pro zachování míru na Kypru a pro propagaci spolupráce mezi oběma komunitami, za druhé se chci zmínit o některých aspektech, je vlastně vědecké části tohoto projektu a konečně také o konkrétních výsledcích a potenciálním vývoji do budoucna. Pokud jde o mírotvorný aspekt této operace, je jasné, že přispívá ke spolupráci mezi oběma komunitami. Naši věci se rekrutují eh, z řad obou menšin, spolupracují spolu. A to je něco, co je velice oceňováno. Politiky obou komunit a také tím vlastně dáváme dobrý příklad ostatním, ostatním částem světa, kde ještě stále eh, panují konflikty. Asi není eh, náhodou, že generální tajemník OSN několikrát konkrétně upozornil na tento projekt a řekl, že to je příkladný projekt. Eh, není také náhodou, že lidé, kteří navštíví Kypr, pocházejí z jiných konfliktních zón, a jsou překvapeni tím, jak hladce dokážeme spolupracovat v zájmu dosažení výsledků v této humanitární záležitosti. Pokud jde o vědeckou část celé operace, musím říci, že kromě těch konkrétních výsledků Eh, kterých dosahujeme, eh, jsme vlastně v průběžně také eh, učinili celou řadu, získali nových poznatků v oblasti toho, jak exumovat, v oblasti antropologie, archeologie a tak dále. Proto jsme byli obsloveni celou řadou mezinárodních organizací a naši vědci přispívají k této práci i jinde. Není to jednoduchý úkol, ale přesto, podle našeho názoru, se vedou velmi dobře. A teď tedy pokud jde o výsledky celého projektu, Pan Arny to již představil obecně, ale já chci zdůraznit, že díky nové organizační struktuře nyní máme lepší výsledky. Čím více lidí se nám podaří identifikovat, tím více rodinám se uleví. A ukončíme trápení se těchto osob. Takže naším cílem je dokonce ještě urychlit naše práci, tak, abychom měli ještě více výsledků, pokud jde o identifikace a navracení pohřešovaných osob. Pořád před sebou však máme ještě dost práce. A jenom tedy ta dobrá vůle politická i snaha po spolupráci nestačí. Potřebujeme také více zdrojů. A samozřejmě v čase hospodářské krize právě tedy ty finanční otázky hrají velmi důležitou úlohu a my se to snažíme řešit. Doufáme, že s pomocí mezinárodních orgánů, jako je třeba Evropská unie, která je hlavním přispěvatelem, a Evropská unie také velice pozorně sleduje celou problematiku i s podporou vašeho výboru, se nám podaří překonat eh, finanční potíže a pokračovat v našem eh, příspěvku k dosažení míru. A úlevy od utrpení. Čili nejde jenom o humanitární akci, ale má i svou politickou dimenzi. Dovolte mi tímto prohlášením ukončit můj příspěvek a děkuji za pozvání. Dobře, A teď je tedy čas dát slovo členům výboru. Pan Jean Ferridis. Thank you very much. Pane předsedo, děkuji. Chci tady přivítat zástupce tohoto týmu jménem našeho výboru, poděkovat jim za vynikající výsledky jejich práce i za kooperaci, kterou, které jsou schopni v této velice citlivé věci. Teprve poté, co jsme navštívili Kypr, eh, jakožto výbor Libe, loni v prosinci, teprve tehdy jsme si uvědomili, jakou práci to dalo rozběhnout tento projekt, a to na všech úrovních. Na té konkrétní logistické, politické a tak dále. A proto chápeme, že je potřeba tuhle práci financovat. Čili já se na vás obracím, pane předsedo. My jako výbor bychom se možná mohli obrátit na rozpočtový výbor a požádat jej, aby určitá část prostředků, které zůstávají nevyužité, a přitom tedy jsou vyčleněny pro eh, tureckou komunitu na Kypru, byly věnovány na tento účel. Já na vás apeluji, pane předsedo, abyste se formálně obrátil na rozpočtový výbor, jde o 300 tisíc euro, které jsou ročně potřeba navíc, a požádal rozpočtový výbor, aby tuto částku uvolnil tak, aby se podařilo dosáhnout co nejlepších výsledků co nejdříve. Protože, jak já to chápu, bude trvat ještě roky, než se podaří celý projekt dotáhnout do konce. Doufám tedy, pane předsedo, že jste si to poznamenal. A pokud bude potřeba souhlas výboru, takže to dáte k hlasování, abychom to mohli podpořit. Děkuji, poznamenal jsem si. A nyní paní Papadopoulou. Děkuji. Pane předsedo, já jsem se účastnila této mise na Kypr. Samozřejmě ta problematika pohřešovaných osob je humanitární problematikou a tento výběr odvádí vynikající práci, tedy promiňte, tento tým odvádí vynikající práci na Kypru. O to lepší, že vlastně zástupci obou menšin jsou spolu schopni spolupracovat. Já jsem se dlouhé roky ve své práci snažila o to, abych otevřela možnost tomu, že tento tým bude moc svůj eh, výzkum provádět i ve vojenských eh, zónách. Konzultovali jsme to i s OSN a mě by zajímalo, jestli eh, došlo k nějakému pokroku, jestli existuje nějaký konkrétní plán, jestli je tedy jasné, že v některých částech vojenských zón lze najít ostatky, kostry a tak dále a bude možné provádět výzkum. Já myslím, že nestačí říct, tam se nedá jít, protože jde o vojenskou zónu. Turecká strana totiž prohlásila, že určitá část Kypru je považována za vojenskou zónu a brání vstupu. To je tedy zásadní věc a my bychom rádi věděli, jestli vám v tomto můžeme nějak pomoci. Za druhé, pokud jde o Turecko, my jsme sledovali problematiku pohřešovaných osob mnoho let. Tyrko, Turecko má za povinnost dát k dispozici informace, ale příliš tím nespěchá občas by dokonce, bychom dokonce měli mít možnost provádět ohledání přímo v Turecku. A konečně Přála bych si, aby se podařilo zjistit osud každého jednotlivého pohřešovaného. Rada Evropy a Evropská unie se touto věcí zabývají. Je důležité, abychom věděli přesně, co se stalo, čili mě by zajímalo, jak, jak je formulován váš mandát. V kyperském tisku se objevily zprávy, že některé lepky a kostry patřily lidem, kteří byli mučeni. Bylo no, to dokládáno také fotografiemi v tisku. A já jsem hovořila s příbuznými pohřešovaných osob. Tam, kde se již podařilo identifikovat ostatky jako příčina smrti, se uvádí neznámé příčiny. Ale tak tomu samozřejmě není. Tím eh, důvodem bylo, eh, bylo, že padnul ten člověk ve válce. A proto je aspoň tedy pro ty kyperské řeky velice důležité, aby umrtní eh, listy uváděly pravý důvod. Pan Hadi Georgiou. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πρώτα απ' όλα. Pane předsedo, Dovolte mi poděkovat Evropské unii za to, že dala k dispozici finance a podporu týmu, který eh, hledá pohřešované osoby. Je to aktivita s obrovskou symbolickou hodnotou nejenom pro Kypr, ale pro celý svět. Po konfliktu je nebo bývá velmi obtížné pro komunity znovu spolupracovat a zjistit, co se stalo s těmi, kteří jsou pohřešováni. Čili já bych opravdu chtěl smeknout před eh, delegací, kterou tady máme, a poděkovat jim za vynikající práci. pánu Žero, paní Kučuk a také svému příteli Aristotelovi za veškerou odvedenou práci. Já opravdu doufám a věřím, že práce, která je prováděna, by se měla těšit větší, um, řekněme, propagaci. Nestačí, abyste se omezovali pouze na práci v laboratoři. Je potřeba, aby se o vaší práci vědělo, aby o tom vědělo celé evropské společenství, celý, celý svět. Pokud jde o konkrétní oso, osudy nalezených pohřešovaných osob, tyto by měly být zveřejněny. protože to je užitečný příklad, na základě kterého pak je možné zahájit dialog a hledat řešení pro kyperský problém. On má svoji univerzální dimenzi. Také si myslím, že je důležité, aby turecká armáda lépe spolupracovala. Já jsem si jist, že turecká armáda má záznamy o tom, kde jsou pohřbeni lidé, kteří padli za války a pokud by tyto záznamy byly dány k dispozici, celé věci by to nesmírně pomohlo. Lidé často nasazovali své životy jen proto, aby výboru poskytli informace, čili opravdu by pomohlo, kdyby Tady na té věci nepracovali jenom civilisté, ale také turecká armáda zpřístupnila své záznamy. Děkuji. Pan Bronx. Mě by zajímalo, eh, kolik a jaký podíl eh, těch nalezených pozůstatků patřilo té či oné komunitě. A taky by mě zajímalo, kolik z nich zemřelo rukou vojáků a kolik rukou soukromníků a, a soukromých milicí. Máme informace o kritériích podle toho, jak byly, eh, jak byly oběti vybírány. Je to prostě jenom obecně. A mě by zajímalo, jestli na konci tohoto procesu se dočkáme zprávy a to už mělo být brzo. Pak se mám ještě retorickou otázku. E, e, je možné to definitivně uzavřít e, všechny tyto identifikované pozůstatky a tak dále, jestliže třetina ostrova je stále okupovaná a možná, že kostelní hřbitovy mají ještě mnoha, mnoha tajemství. A já musím říct, že eh, ta okupace eh, je eh, je tedy taková, že mnozí, mnozí a to i Turci jsou proti ní. A mě by zajímalo, jaký je postoj tureckých kypřanů a tureckého, turecké vlády. Pan Sofokleus. Děkuji, pane předsedo. Tři stručné komentáře dovolte úvodem. Především zhodneme se všichni na tom, že vaše práce není jednoduchá v tomto výboru o pohřešovaných osobách. Kromě toho po nelegální invazi je tedy toto tím nejtragičtějším aspektem celého konfliktu, to, že nejsme schopni eh, dohledat eh, všechny pohřešované, a to jak z řecké, tak z turecké strany. A dále tady mám ještě pozitivní komentář k tomuto výboru. Je to výbor, který má ohromnou možnost podat svědectví. Poněvadž eh, díky tomu služení zástupce OSN a zástupce obou komunit a já myslím, že toto je také klíč k úspěchu. A moje otázka, a já jsem samozřejmě řecký kypřan, eh, ano, ono není dobré věci příliš politizovat, ale někdy je to nutné se takto zeptat. Tam se nyní, jestli Turecko s vámi skutečně spolupracuje, poněvadž byla zveřejněna stanoviska, z nich vyplývá, že jsou třeba určité části teritoria, která třeba nejsou, která, která jsou označena za vojenské prostory a podobně, a to znamená, že tam není přístup. Čili eh, jak s tímto problémem dál? A dále kolik eh, v kolika případech se vám podařilo do, dokázat, že někdo byl e, zabit ve válce, v bojích a někdo byl naopak třeba zavražděn? Děkuji, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že nemáme mnoho času, e, bude to stručné. Já jsem byla rovněž členkou delegace v loňském roce a opravdu na mě zapůsobilo, jak, za jak obtížných podmínek jste odváděli práci. Myslím, že to platí pro všechny členy delegace. My samozřejmě budeme rádi, pokud budete moci pokračovat ve své práci, když momentálně nemáme mnoho peněz zde v Evropské unii, čili to stěžuje situace, nicméně Myslím si, že návrh pana Trianta Ferida je opravdu vhodný, že tady skutečně ty prostředky, které se nepodařilo využít pro původní účel, by se mohly přesměrovat právě směrem k vám. Není mi jasné, proč turecká strana si nepřeje otevřít archivy a zpřístupnit vojenské prostory. Tím se vlastně brání eh, v tom, aby se také turečtí eh, kypřané dozvěděli o tom, jak eh, dopadly třeba jejich pořešování příbuzní. A my přímo na Kypru jsme už také měli podezření, že ještě mnoho pozůstatků, mnoho hrobů je právě v těchto vojenských prostorech. Ano, je třeba, aby turecká armáda eh, otevřela archivy a mm, ano, samozřejmě je třeba, eh, abychom také eh, měli náhled. Ano, <clears throat> je třeba to financovat, neboť je to projekt pro mír a já myslím, že Eh, udržet toto téma nepoliticky, v nepolitické rovině bude velmi obtížné, i když, zvlášť když se eh, podíváme na současný vývoj v Turecku, tak eh, turecká strana bude asi citlivější než kdykoliv jindy na kritiku. Pokusit se nicméně musíme. Tak, zaznělo mnoho otázek a také návrh pana Trianta Feridise, a ten tady nezezněl poprvé. Nicméně vidíme, jak důležitá je ta skutečnost, že ta alokace prostředků, eh, o, kterém bude, o které bude rozhodovat tento eh, parlament, tady eh, je třeba pomoct eh, lidem, kteří hledají své pozůstalé, ztracené pozůstalé eh, z doby válečného konfliktu, z doby rozdělení Kypru. A nyní vlastně je, jde o to, abychom nějak vyřešili problém těch pohřešovaných. Takže nyní se tady těšíme na eh, závěrečné slovo našich řečníků a na jejich odpovědi a teď se blížíme ke konci zasedání a, a já okamžitě ti musím eh, spěchat na setkání s litevským předsednictvím. Děkuji, dámy a pánové. Všechny vaše otázky ukazují, eh, že jste velmi informováni. Eh, já jsem si všiml čtyř oblastí. Jedna je to vstup do eh, vojenských prostor na severu, skutečné okolnosti úmrtí, mučení nebo ne. Za třetí práce, prostě výsledky by se měly zveřejnit, neměly být prostě eh, být jakémsi eh, laboratorním režimu. A pak tady byla otázka, pokud se týče eh, opět čísel k proporcí z jedné, z druhé komunity a tak dále. Takže my jsme měli 380 to je, čili asi těch řeckých obětí bylo kolem 23% a, a mezi pěti s dvěma jsme našli 70 eh, trulků, takže ta eh, momentálně tedy skutečně na severu nacházíme více eh, řeků na severu než Turků na jihu. Takže takhle vypadají eh, poměry. Ta, eh, tato rovnováha čísel je eh, důležitá pro to, abychom mohli pokračovat a to se souhlasem jak řeckých, tak tureckých vojenských orgánů. To je první otázka. Dále my nemáme mandát k tomu, abychom analyzovali či certifikovali okolnosti umrtí Na Kypru došlo k něčemu, co není třeba na Balkáně, a sice, že oba vyšetřovatelé ze severu i z jihu se písemně dohodli, že svědkové poskytující informace nebudou za to stíhat. A my jsme tedy eh, tam o to, abychom identifikovali eh, tělesné pozůstatky, ale mm, nic eh, víc. My si samozřejmě ponecháváme, pokud jsou tam kulky, ano, ty, ty schromažďujeme, ale mm, nemůžeme tedy k tomu dát další informace o tom, od našeho konce smrti. Třeba nerozeznáváme, ne, ne jestli někdo byl zastřelen z dálky nebo z blízka. Tak eh, přístup do vojenských prostor, ano, tak eh, abych to řekl zcela jasně a přesně. Od roku 2006 již žádáme, eh, vlastně 22 krát jsme požádali o e, přístup do vojenských prostor a v každém případě jsme povolení dostali. Postupujeme krok za krokem, nechceme být konfrontační. Letos v lednu jsme poprvé žádali o vstup do oploceného vojenského prostoru, to byl tábor a e, dostali jsme ho, našli jsme tam pět, e, tedy pozůstatky pěti osob. E, mm, my jsme teď nedávno debatovali o dalších krocích a v podstatě je shoda o dalších krocích a to znamená o tom, eh, v jakém pořadí budeme dávat další žádosti, takže pokračujeme v práci a to je všechno, co o tom můžeme říci. Pokud se týče šíření informací, my jsme o tom debatovali s Evropskou komisí, eh, komentáře z její strany byly podobné jako zde a my bychom rádi debatovali eh, o vytvoření eh, knižní publikace a eh, možná také výstavy, které by mohly být prezentovány například zde. To by se mohlo prokázat jako důležité prostě třeba taky pro školní mládež na Kypru, aby se s tím eh, snámili, aby pochopili, jak důležitá naše práce je pro obě komunity a jak eh, a že tedy lidské utrpení je jedno, ať je člověk řek nebo turek. Thank you. Most of the... Děkuji, děkuji. V podstatě již většina otázek byla zodpovězena, tak jenom pár poznámek. Zde byla otázka týkající se zastoupení turecké strany. Já jsem eh, jaksi toho důkazem, já zastupuji tureckou komunitu a tento projekt je eh, projekt pro je komunity. Takže musí z definice zahrnovat i tureckou komunitu. A moje strana velice podporuje tento projekt. Také jsme slyšeli eh, komentář o umrtních listech. Eh, takže to vždycky každá strana vystavuje svůj vlastní list. Potom mm, poměr těch lidí, mm, kteří jsou pohřešováni. Zde máme tedy statistické údaje o pohřešovaných osobách. Pokud jde o e, tureckou část, tak jsou to všechno civilisté, 28 e, e, ženy, děti a řecká strana, to jsou všechno muži, 55% jsou vojáci z řecké strany a asi 20 dětí a žen, myslím. Děkuji. Děkuji a konečný bod, poslední bod, pan Aristotelus. Já myslím, že již jsme v podstatě vš, téměř vše bylo řečeno a jste, mm, jsme slyšeli hodně na adresu financování projektu samozřejmě je třeba si uvědomit, v čem jsou potíže tohoto projektu. Ano, téma vojenských prostor, to eh, bylo kontroverzní téma, ale já myslím, že není dobrá se k tomu vracet. My jsme se rozhodli se podívat do budoucna, co s tím uděláme jako výbor a pan Arny již řekl, že jsme rozhodli mezi sebou, že budeme specifikovat eh, ty oblasti, které se považují za vojenské a že požádáme, abychom dostali povolení tam vstoupit. Takže tady máme určitý plán a budeme doufat, že to bude takto fungovat. Protože jsem poslední řečník, tak ještě jednou bych chtěl poděkovat vám za zájem a slíbili jsme, že vás budeme informovat o tomto humanitárním úkolu, který je humanitárním a také je to úkol, který přispívá k míru na Kypru. Pan předseda děkuji. Já myslím, že tím jsme splnili i cíl vyměny názoru. Dobře, děkuji ještě. Po druhé, pan Georgiu chce slovo. Já jsem se zeptal, zdáli eh, eh, mm, turecká armáda otevře spisy. Samozřejmě armáda ví, kde jsou určitá těla pohřbená. A můžete tedy požádat o to. A mm, to určitě by poskytlo velice vzácné informace. Zatím jsou skryté, zazdí. Nějaká odpověď, prosím, pan Arny. Nyní, jak jsem řekl, Máme dlouhý seznam vojenských prostor, vojenských zón, kde máme indicie, závažné indicie, že tam e, jsou lidské ostatky, takže na to se zaměřujeme. A pokud jde o žádost e, o otevření tureckých archivu. Já vím, že jsme to tady slyšeli několikrát i ve Štrasburku. My jako výbor zatím jsme nepřišli s touto oficiální žádostí, poněvadž vzhledem k našim zdrojům, lidským zdrojům, které máme, tak se zaměřujeme na e, pohřebiště a ne archivy. Já osobně e, jsem Ehm, pracoval tedy v ICRC 23 let i na Balkáně, i pr- jsem pracoval s archivy KFORu, a kde eh, tehdy v roce 99 eh, v Kosovu mm, eh, tam tedy poslali své vojáky různé země, všechno to byly kromě Ruska západní státy a víte, po třech upomínkách jak, jaký jsem měl úspěch, pouze tři země eh, zajistili přístup. Většina západních států nikoliv. Eh, to se nelíbí žádné armádě, nikde na světě zpřístupnit archivy, ani eh, armády to také nechtějí otevírat své archivy. To je velké úsilí a výsledek je malý, takže proto se zaměřujeme na pohřebiště, protože máme seznam pohřebiště pořád ještě, kterými se zabýváte. Já se omlouvám. Já jsem pod tlakem, protože mám další eh, jednání s litevským předsednictvím, ale také i tlumočníci, také eh, mají pracovní dobu o 18.30 pouze a ještě nám udělili pár minut, takže konec. Děkuji, děkuji za pomoc.